Ladies and gentlemen, please... Dámy a pánové, prosím, posaďte se, zahájíme schůzi. Přeji všem hezké odpoledne. Toto je druhý týden zasedání podvýborů a dnes odpoledne zde máme tři velice důležitá a velice zajímavá témata na pořadu jednání. A když dovolíte, Začala bych nejprve organizačními věcmi. Ráda bych, abychom nejprve odsouhlasili navržený pořad jednání dnešní schůze. Nejsou-li žádné výhrady, budeme považovat pořad jednání za přijatý. Jako obvykle vám chci připomenout, že naše schůze je přenášena na internetu prostřednictvím web streamingu. Co se týká tlumočení, prioritu mají jazyky řádných, stálých členů našeho podvýboru, eh, protože se tady objevily určité eh, pochybnosti. Eh, měli jsme také jisté problémy se slovenštinou, ale pokud vím, tak se to vyřešilo a tlumočení bylo zajištěno. Teď tedy, můžeme-li přijmeme eh, zápis zasedání podvýboru výboru z 16. března 2015. Počkáme s tím do konce této schůze, pakliže máte nějaké komentáře nebo výhrady, prosím, předejte nám je, pakliže se žádné neobjeví, budeme považovat eh, tento zápis za schválený. A teď, když dovolíte, přejdeme na další bod našeho pořadu jednání. A to je mi velkým potěšením přivítat zde šéfa EUTM pro Somálsko, Antonia Maggiho. Bohužel dnešek je den velice smutný, protože došlo k dalšímu velkému vraždění v Somálsku. Šlo o vraždu zaměstnanců a spolupracovníků Organizace spojených eh, národů v Somálsku. Je to podobné jako v minulém týdnu, kdy došlo k vraždám vlastně nedaleko vládních budov. A pro misi EUTM se tím pádem jedná o velice rizikovou a nebezpečnou oblast. Od roku 2014 IUTM je plně činná v Mogadišu v návaznosti na předchozí eh, lokalitu na Ugandu. A ze strany našich vojáků probíhá veškerá snaha Ovšem i nadále dochází k incidentům jako na univerzitě Jurisa v Keni, kde zemřelo více než 140 dětí. Je potřeba si to uvést do kontextu, znamenalo to velkou část budoucí elity dané země, tedy plně vyškolených mladých lidí, a je to skutečně otřesná situace, ke které, jak předpokládáme, se pan generál také vyjádří. Mandát IUTM byl prodloužen až do konce prosince 2016. Pak eh, k tomuto stejnému bodu promluví ještě pan ředitel Gábor Iklody, ředitel CMPD, který dorazí za pár minut. Nicméně teď bych No, I, I think we'll... Přesto myslím si, že dáme slovo panu Antoniu Mádžimu a až se objeví pan Iklody, tak eh, nějakým způsobem zařídíme jeho intervenci a pak se vrátíme k vaší prezentaci, pane generále, pokud tady souhlasíte. Takže pokud ano, máte slovo. Děkuji vám, hezké odpoledne, eh, paní předsedkyně, a děkuji celému podvýboru pro eh, obranu a bezpečnost. Je mi velkou ctí zde být je a promluvit o naší misi v Somálsku. Eh, děkuji také všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu. IUTM, tedy výcviková mise EU v Somálsku, letos působí již pátým rokem. Byla založena v roce 2010 v reakci na žádost Rady bezpečnosti OSN, abychom nabídli pomoc s výcvikem a vybavováním somálských bezpečnostních sil. Tato mise se pak přizpůsobila tak, aby byla i nadále reaktivní v měnícím se somálském prostředí. Začala v Ugandě tam jsme cvičili robustní sílu, která mezi lety 2010 a 2012 osvobodila a zajistila Mogadišu. Pak v roce 2013 politický a bezpečnostní výbor umožnil této misi usídlit se v Mogadišu, aby tato doprovázela nové somálské úřady ve svém projektu tvorby dalších institucí a zejména obraného aparátu fungovala poradensky na strategické úrovni a dále rozvíjela výcvikové kapacity eh, vedení jak u všeobecného vojska, tak u specialistů. Sestává z více než 155 zaměstnanců z 11 členských států EU a ze Srbska. Zatím nemáme žádné významnější mezery mezi plánováním a reakcí. V rámci našeho mandátu tedy který začal na začátku roku 2015, máme jasnou misi, tedy řešit tvorbu institucí v obraném sektoru, poskytovat strategické poradenství a přímo podporovat somálskou armádu v prostřednictvím výcviku, poradenství a mentoringu. Aktivity EUTM se tak dělí na tři oblasti. Nejprve výcvik. Chceme v námci našeho 20-měsíčního mandátu do prosince 2016 provést 20 výcvikových kurzů pro 1200 eh, vojáků v různých oblastech, jako je vedení, administrativa, vojenská policie, vojenské spravodajství anebo ženýní služba. Dále nabízíme kurzy typu Train the Trainers, abychom zajistili náležitý transfer know-how přímo do somálské armády. Mentoring. Poskytujeme poradenství somálské armádě, aby řešila eh, pravidla a výcvik ve výcvikových táborech, aby vylepšovala infrastrukturu, bezpečnost i výcvikové, výcviková zařízení. Poradenství. IUTM e Somálsko poskytuje poradenství všem, včetně eh, ministra obrany, šéfa, eh, šéfa armádních sil za tím účelem, aby došlo k lepší strukturalizaci a lepší zprávě eh, obraných infrastruktur. Dále poskytujeme technické poradenství jako v oblastech ehm, lidských zdrojů, eh, management materiálu, plánování a politika. Zásadním prvkem v posílení kapacit somálské národní armády a v rámci navyšování civilního dohledu nad armádou. Zatím EUTM Somálsko vycvičilo více než 4 tisíce eh, členů somálské armády a vypracovalo klíčové dokumenty pro organizaci jak na úrovni ministerstva obrany a ozbrojené síly, například eh, různé politiky, eh, pro další výcvikové plány a tak podobně. V nedávném hodnocení ministerstva obrany je jasně řečeno, že UTM Somálsko hrálo klíčovou roli v zajištění Mogadišu a v politickém transformačním procesu. Dále řešíme aktuálně možnost další podpory SNA a společně s delegací EU chceme dále školit další pracovníky v oblasti klíčových konceptů, tedy aby eh, UTM Mission Somálsko mohla eh, učinit své výcvikové programy udržitelnějšími tím, že bude školit následný personál. Toto je zatím pouze na teoretické úrovni, ale v budoucnu v praxi tímto navýšíme kapacitu našich výcvikových misí eh, v souladu s usnesením Rady bezpečnosti OSN 1872. Co se týká vybavení, musíme přemýšlet o tom, aby somalská armáda byla náležitě vybavena vzhledem ke své infrastruktuře. Hovoříme například o polní nemocnici, která je velice důležitá. Eh, Zatím jsou podmínky pro ošetřování vojáků přímo z pole velice primitivní a je potřeba najít dostatek prostředků a zlepšit stávající situaci tak, aby somálská národní armáda měla dostatečné prostředky v oblasti polní medicíny. Co se týká komplexního přístupu a národní koordinace, EUTM eh, e je plně integrována, co se týká závazků EU v Somálsku a je to první mise EU, která je permanentně nasazena v konkrétní zemi. Máme jasnou hierarchickou strukturu, e, Politický a bezpečnostní výbor provádí politickou a strategickou kontrolu nad e, misí e UTM a vojenský výbor pak monitoruje řádné provádění cílů mise EU, které jsou prováděny tedy pod dozorem EU Mission Command. Máme silnou podporu ze strany různých složek a služeb zde v Bruselu já sám i mý kolegové, mý podřízení, jsme eh, v stálem kontaktu e s CMPD, EUMS a dalšími složkami a zajišťujeme tok informací řádnými kanály. V Somálsku pak máme časta, časté schůzky eh, s panem velvyslancem Servonem a s dalšími zaměstnanci ze strany EU, kteří nám poskytují politické poradenství. Mí podřízení eh, se pak setkávají dvakrát měsíčně s různými zástupci delegací EU a CSDP. Vytvořili jsme si také dobré vztahy s dalšími eh, misemi v rámci společné obrané a bezpečnostní politiky. Snažíme se co nejvíce vzájemně využívat zdroje a eh, tvořit synergii. Nejenom tedy eh, mimo jiné, společně s UCAP Nestr provádíme společná, společné výcviky a školení jsme integrováni do komunitárního rámce a vše je to zaštítěno OSN. Co se týká obraných otázek, UTM hraje velice důležitou roli při koordinaci našich činností tím, že deleguje různou činnost na podskupiny. Jsem přesvědčen, že aktéři v těchto podskupinách, mimo jiné členské státy, zajišťují dostatečné výcvikové kapacity a mohou dále vytvářet synergie. Na závěr bych chtěl říci, že EUTM je mise, která je, myslím, dobře nastavená a vhodná na řešení problémů v Somálsku. Máme tři pilíře, výcvik, mentoring a poradenství, což je struktura, která nám umožňuje řešit problémy, jak co se týká struktur, tak co se týká řízení i institucionální struktury celé mise. Nicméně Somálsko je i nadále velice křehká země, která vyžaduje naši, naši ponoc pomoc a tím pádem je potřeba výcvikové snahy doplnit dalšími kapacitami tak, abychom mohli podporovat eh, somálské národní síly tam, kde to potřebují. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane generále. A v tuto chvíli bych ráda, ráda oficiálně přivítala pana velvyslance i Klodě. Je vlastně vedoucím CMPD, to znamená direktorátu pro krizový management a plánování. A pan Ikloď byl tak velmi laskav, že se rozhodl, že přispěje k dvěma bodům našeho pořadu dne, to znamená, že bude hovořit o situaci v Somálsku, ale zároveň také bude hovořit o operacích EU TM Somálsko a Poté nás také čeká takový obecný přehled všech evropských misí, to znamená, budeme se zabývat opravdu obecnými aspekty našich misí ve všech místech, kde se naše mise nachází. Pane Iklódi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jsem opravdu velmi rád, že jste mě přizvali na své zasedání. Omlouvám se za to krátké zdržení. Chci pouze říci, že jsem velmi rád, že jsem si mohl vyslechnout pana brigádního generála a dovolte mi tedy, abych pouze doplnil to, co říkal eh, on sám. A poté samozřejmě chci, abyste také měli tu možnost eh, položit otázky, abyste si udělali lepší obrázek o tom, co vlastně EUTM znamená a dělá. Jak jistě víte, tak Evropská unie se snaží pomoci eh, zlepšit nebo stabilizovat Somálsko a to různými způsoby. EUTM e je určitě jedním z největších sponzorů či dárců v Somálsku. Eh, také jsme hlavním přispěvatelem do Amisonu, to znamená, že to jsou ti, kteří opravdu se potom podílejí na těch bojích v poli a poté samozřejmě máme několik našich misí, které jsou aktivní v Somálsku dvě vojenské mise První Atalanta, což jsou v podstatě naše námořní síly, a poté ještě další eh, naší vojenskou misi EUTM a poté ta třetí, což je EU Cap Nestor, což je v podstatě naše civilní, civilní mise, která plní své cíle. A co je na tom to nejdůležitější? protože samozřejmě to všechno vychází z Atalanty a vlastně z našeho úsilí postavit se pirátům. Ale jde o to, že vlastně, že my, že my prostřednictvím těchto tří misí se nezabýváme pouze těmi symptomy piráctví jako takového, ale snažíme se podívat opravdu na ty příčiny, na původ na důvody toho, proč vlastně k těmto věcem eh, dochází. To znamená, že o to nám jde a to je i to, proč jsme se rozhodli že chceme mít i civilní misi, která bude spolupracovat s těmi ostatními. Takže to je možná asi ten největší rozdíl, když bychom se podívali nebo se snažili v podstatě porovnávat naše mise a mise na to. Takže to je v podstatě asi to nejdůležitější. Z politického hlediska i přes všechny ty nedostatky nebo problémy, kterým čelíme a které všichni dobře známe, tak můžeme říci, že Somálsko se vydalo na tu správnou cestu, to znamená, že ten vývoj je pozitivní v tuto chvíli. Samozřejmě, že záleží eh, na tom, z jakého úhlu pohledu se na tu situaci díváte, nebo s jakými jinými státy tento stát eh, srovnáváte. Ale v každém případě se Somálsko snaží dostat z té propasti, ve které se ocitlo a je na správné cestě. Nicméně, a i přes, řekněme, tyto relativní úspěchy, které Somálsko zaznamenává, tak samozřejmě bezpečnostní situace je velmi kolísavá v této zemi. Celá ta situace je velmi křehká, což samozřejmě má zcela jasné dopady pro všechny ty, eh, to naše úsilí, které vyvíjíme eh, s cílem či za účelem stabilizace země. To znamená, jaký z toho můžeme vyvodit závěr? EU by se samozřejmě mělo i nadále angažovat v Somálsku, musí se angažovat proto, aby ta naděje, kterou v tuto chvíli Somálsko má, aby se opravdu také eh, přitavila v něco reálného. Protože samozřejmě těch potřeb eh, tohoto státu je v tuto chvíli nekonečně mnoho. Myslím si, že ani není v tuto chvíli možné nějakým způsobem mm, hledat priority a eh, snažit se je všechny vyřešit. V tuto chvíli je třeba identifikovat opravdu ty oblasti, kde se kde EU může opravdu přinést nějakou přidanou hodnotu. To znamená, musíme najít ten způsob, jakým způsobem naše mise mohou opravdu přispět k nějaké zásadní změně. A aby opravdu toto úsilí bylo i nadále vyvíjeno a mělo nějaké výsledky, tak jsme se rozhodli iniciovat nový projekt. PFCA, Political Framework for Crisis Approach, to znamená politický rámec pro řešení krizí. A jde v podstatě o velmi komplexní hodnocení situace v samotné zemi a v regionu. To znamená, jde opravdu o komplexní hodnocení toho, jakým způsobem byly doposavat využívány nástroje Evropské unie. A ve chvíli, kdy vy už máte v podstatě celý ten rámec, máte přehled o tom, jak ten rámec vypadá a jaký akté, jací aktéři eh, působí v této oblasti. Nehovořím pouze o mezinárodních eh, jednotkách, protože samozřejmě víme, eh, o jaký jde region, to znamená, že tam jsou eh, v podstatě různé zájmy ze všech stran, i ze stran sousedních zemí, to znamená, že jde o to udělat si dobrou představu o tom celkovém rámci a také je třeba vyhodnotit ty dosavadní nástroje. To znamená, zdali SBOP opravdu vyvinulo to úsilí, eh, které mělo, jaké to mělo dopady a eh, pouze na základě takového toho hodnocení můžeme postupovat dál. Tudíž toto bude pro nás opravdu velmi dobrá příležitost, jak tu situaci vyhodnotit. To znamená, že místo toho, abychom se v tuto chvíli, jak se dívali do křišťálové koule, tak eh, opravdu to provedeme, provedeme vyhodnocení. To znamená, že nám že samozřejmě nevíme, jak ta situace bude vypadat na konci eh, roku 2016, ale můžeme, můžeme nějakým způsobem tu situaci zlepšit nebo naší práci zlepšit ve chvíli, kdy provedeme to hodnocení. To znamená, je třeba se nicméně snažit dívat do budoucnosti. To znamená, je třeba se podívat na to, jak ty věci fungují dneska, ale také je třeba se zamyslet nad tím, čeho chceme dosáhnout v budoucnosti, jak ta situace bude vypadat. A na základě toho, na základě této budoucí vize, musíme se také podívat na ty nástroje, které v tuto chvíli jsou k dispozici. Budou stačit pro ty budoucí výzvy, a na základě tedy tohoto eh, politického rámce vypracujeme takzvaný joint up review všech těchto tří misí, to znamená hodnocení práce, dosavadní práce těchto tří misí. A na základě tohoto hodnocení budeme moci ty existující nástroje určitým způsobem přizpůsobit. Eh, s panem generálem jsme se v minulém týdnu vrátili z Nairobi, kde se odehrával eh, retreat eh, jednotek EU a zástupců Evropské unie. To znamená, bylo to setkání různých aktérů, kteří jsou aktivní v této oblasti. Byli tam také zástupce OSN, Amisonu, Evropské unii, IGADu, samozřejmě i zástupci Spojených států amerických a také jsme se setkali se zástupci evropských velvyslanectví v Nairobi, abychom si s nimi povídali a zjistili, jak oni nahlížejí na tu současnou situaci. Takže tím jsme vlastně chtěli začít nebo iniciovat tu novou fázi našeho působení. To znamená, jakou eh, otázku jsme si položili, už jsem to říkal. Samozřejmě otázku, kterou si v tuto chvíli klademe, je, zdali postupujeme správně, stačí to, co děláme v tuto chvíli pro budoucnost. To znamená, že je třeba se podívat na to, jak ta situace vypadá v Somálsku v tuto chvíli, ale je třeba také vyhodnotit i naše zájmy, to znamená, jaké zájmy my v tuto chvíli sledujeme a to je také velmi důležité. A jeden z takovýchto zájmů eh, Evropské unie je samozřejmě regionální eh, stabilita, eh, poté boj s terorismem, se šabatem mimo jiné. Samozřejmě víme, že Al-Shabaab se v tuto chvíli hodně rozšiřuje hodně expanduje a to jde samozřejmě proti, to jde proti zájmům EU. Oni tu válku samozřejmě nemohou vyhrát a my musíme udělat všechno pro to, aby opravdu v té válce byly poražení a to je, proč my musíme podporovat eh, velmi cíleně také jednotky Amisonu. A i z toho důvodu je třeba se zamýšlet nad tím, jak například zlepšit či vylepšit výcvik a školení pro jednotky Amisonu. Ale samozřejmě ten náš přístup musí být koordinovaný, musí být integrovaný. A e, e, každém případě je třeba ale také nezapomínat na ty jasné zájmy Evropské unie. I v souvislosti s tedy, s tedy s Atalantou, která v podstatě se stala trošičku obětí svého vlastního úspěchu, protože v posledních dvou letech, to jistě víte, eh, nedošlo k žádným eh, jaksi pokusům, úspěšným pokusům ze strany pirátů eh, na moři. ale je jasné, že ve chvíli, kdyby ta mise byla ukončena, tak by k takovýmto pokusům opět začalo docházet. A z toho důvodu je třeba samozřejmě hledat příčiny pirátství ve vnitrozemí, protože pokud nepokročíme v této oblasti, a pokud se nebudou vyvíjet a rozvíjet dál naše mise jako EUTM a další, tak samozřejmě nebudeme dosahovat těch matatelných eh, dopadů, které, který chceme dosahovat a piráctví bude pokračovat. Jeden eh, z těch závěrů našeho jednání v Nairobi bylo, že ty mandáty misí musí být přizpůsobeny, musí být pozměněny takovým způsobem, aby zajišťovaly větší flexibilitu. Protože samozřejmě ta situace v regionu se velmi často mění. Jako příklad můžu zmínit Jemen. Eh, o tom jsme hovořili interně i v minulém roce. A když se někdo podívá na mapu tak samozřejmě může říci, ale podívejte se, už tady máme nějaké nástroje společné bezpečnostní a obrné politiky tady v tomto regionu, tak proč je nevyužít právě tady v této oblasti, v těchto jednotlivých oblastech? To znamená, že musíme zajistit, abychom se tady abychom v podstatě místo omezování eh, toho mandátu spíš posílili flexibilitu, flexibilní charakter eh, mandátu našich misí. Eh, tady jsme samozřejmě zaznamenali znamenali dosti zásadní rozdíly v názoru různých účastníků toho setkání, protože samozřejmě my tady z našeho úhlu pohledu se díváme na tu e, situaci komplexněji, vidíme to z dálky, v podstatě vidíme ten obecný celkový eh, rámec. My se na to díváme opravdu velmi komplexně, zabýváme se i otázkami jaksi přístupných zdrojů a tak dále. Ale musíme samozřejmě najít nějakou společnou cestu a musíme pozměnit ty mandáty misí takovým způsobem, abychom zajistili co nejvyšší bezpečnost v regionu. Co se týče samotné mise EUTM, tak pan generál o tom již eh, jasně hovořil, to znamená, že nám podal jasný přehled eh, činností této mise což je samozřejmě také vše součástí tohoto koordinovaného a integrovaného přístupu. Já bych eh, přesto možná zdůraznil nějaké eh, zásadní eh, aspekty. Tam my se, se vlastně přesunula z Ugandy do Mogadišu a to, tam má také v tuto chvíli základnu a také tam e, po, jsou poskytovány různé tedy ty výcvikové a poradenské služby. A myslím si, že tady došlo k jasné změně paradigmatu. Co se týče mandátu mise, tak ten končí na konci tohoto roku a vlastně my už v průběhu této mise jsme se soustředili na to, aby se tato mise hodně soustředila na strategické poradenství. A to i z toho důvodu, že somalské úřady a autority nemají úplně jasnou představu o tom, jaké vojenské složky by vlastně potřebovaly. Nemají žádnou jasnou ucelenou doktrínu. Je velmi těžké eh, někomu poskytovat poradenství a výcvik, aniž byste přesně věděli, za jakým přesným účelem by eh, tedy ty služby měly být poskytovány. Takže to si myslím, že je zcela jasné. A na závěr bych pouze rád eh, měl ještě pár připomínek, protože to se velmi často zmiňuje v rámci společných debat. Eh, cvičíme naše vojáky za tím správným účelem. Vědí přesně, proč jsou eh, vycvič, nebo za jakým účelem jsou Eh, podrobeni toto, tomuto výcviku, protože samozřejmě většinou ta první hrozba je Al-Shabaab. To je ta největší obava a ta největší výzva. A na to se rozhodně naše mise soustředí. To znamená, že ty výcvikové kurzy a ta školení jsou v podstatě strukturována takovým způsobem, aby odpovídala na tyto obavy obavit ale také samozřejmě, aby reagovala na tu neustále se měnící situaci v regionu. Do budoucna bude také zcela zásadní, ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, předtím než se dostanu tedy k tomu dalšímu bodu. Ehm, základna mise v tuto chvíli se nachází v Mogadišu. A je důležité, abychom ale pomalu Mogadishu opouštili a abychom začali s naším výcvikem mimo Mogadishu. Například IGAD v Nairobi, přesně pan generál o tom hovořil v Nairobi, když říkal, že je třeba cvičit tam, kde dochází k samotným bojům. To znamená, že nejde pouze o to, rekrutovat lidi v podstatě ze stejné oblasti, ale jde o to přesunout se do těch oblastí, ve kterých opravdu dochází k bojům. Myslím si, že to je zcela nezbytné. Samozřejmě, že je to spojené s různými eh, problémy. Jde hlavně samozřejmě o zajištění bezpečnosti, ale myslím si, že to je výzva, kterou se, které se můžeme postavit a samozřejmě si myslím, že se můžeme také obrátit na AMISOM a v úz... a samozřejmě úzká spolupráce s Amisomem eh, v budoucnosti bude zcela zásadní. Co se týče výcviku, tak je třeba samozřejmě sladit ty výcvikové aktivity tak, aby chom eh, dosahovali opravdu co nejvyšší bezpečnosti našich ozbrojených sil. A a my jsme v podstatě za prostředky, které mu poskytujeme, vlastně nám poskytuje tyto služby, to znamená, že nás doprovází vlastně eh, do těch oblastí, kde musíme cvičit a také vlastně nám za ty prostředky, které mu poskytujeme, eh, pomáhá zajišťovat bezpečnost našich jednotek. A možná eh, ještě za třetí je důležité Jde také ještě o sledování našich zaměstnanců, protože je třeba také vědět, co se děje s našimi lidmi po té, co skončí výcvik. To znamená, jakou záruku budeme mít, že námi vycvičení lidé po ukončení výcviku nepřijdou na druhou stranu, nestanou se součástí al shabaabu V tuto chvíli tedy jsou naše naši lidé na základně v Mogadišu. A musím říci, že tento fakt v podstatě způsobuje to, že máme dosti omezené eh, kapacity. To znamená, že se musíme pouze spoléhat na místní eh, úřady, a poté samozřejmě na Amisom, ale spolupráce s Amisomem musí být posílená. Samozřejmě eh, můžeme v tuto chvíli eh, se zamýšlet na novými způsoby, jak toto vylepšit, například na, eh, bio, nad biometrickou kontrolou vlastně těch lidí, které cvičíme a tak dále. Tady tady samozřejmě and Equip je implementací našich ozbrojených sil právě v těch krizových oblastech. To znamená, že Train and Equip je v podstatě konceptem našeho, konc, naší koncepce integrovaného přístupu. Takže my jsme samozřejmě eh, vždy sledovali stejný cíl a to, z toho se samozřejmě drželo i stále EUTM. To znamená, že jsme pořád a stále kontinuálně analyzovali potřeby, potřeby země. To znamená, eh, scháněli jsme dárce, protože samozřejmě nechtěli jsme se pouze omezovat na evropské státy. Eh, oslovovali jsme nebo analyzovali jsme také aktivity Turecka, Spojených států amerických a tak dále. A za třetí jsme se vždycky také drželi eh, toho principu hodnocení rizik. To znamená, šlo nám o to ve chvíli, kdy my v tuto chvíli budeme podporovat nějaké prostředky či nástroje, tak bylo, bylo třeba provést analýzu toho, jakým způsobem budou moci být tyto nástroje prostředky využívány v budoucnosti. To znamená, že pokud se členské státy rozhodnou, že budou poskytovat eh, nějakou munici nebo jiné vojenské prostředky Somálsku, tak samozřejmě mohou. To není zodpovědnost eh, Evropské unie. To si myslím, že je zcela jasné. Ale o co tady jde? A já chci tady říci, že účel programu Train and Equip je, že jsme my v podstatě identifikovali jasno, jasné vákum, které spočívalo v tom, že vlastně ne všechny členské státy měly dostatečné kapacity. To znamená, že jsme se podívali na naše finanční nástroje a mechanismy a podívali jsme se také na to, jakým způsobem jsou vykládány smlouvy. A co jsme v posledních letech zaznamenali? Protože samozřejmě se stává, že na základě evropských smluv ne vždy všechny mise nebo všechny programy mají přístup eh, ke všem finančním prostředkům či jiným prostředkům, protože ve chvíli, kdy jde například o vojenskou eh, misi, tak ta není součástí Samozřejmě e, Evropská komise na to nahlíží jinak. Já, já se omlouvám, to mě, to, to mě pouze uklouzlo. Evropská komise si to vykládá tak, že podle článku 41.2 a podle finančního nástroje, na současné nařízení o finančních ná... podle současného finančního rámce je to možné takovéto vojenské kapacity financovat. Máme zde také společné komuniké komise a SVČ, které je momentálně ve fázi přípravy a doufejme, že toto téma e, dostane jakýsi další impetus, tak aby se tato mezera mohla uzavřít. Protože momentálně se děje to, že i když EU provádí tvorby kapacity nebo vytváření státních institucí, což je v podstatě idea toho, co děláme, chceme vytvářet státy, které budou řádně fungovat, pokud vynecháme oblast eh, obrany, bezpečnosti a zajištění pro navržené naše nástroje, pak ta daná země se nikdy nemůže i udržitelnou. Nebude to stabilní stát, nebude to funkční stát. To je za prvé. A za druhé, ten stát může skolabovat a tím pádem může ohrozit veškeré další investice, které jsme tam provedli, ať už to bude ve zdravotnictví nebo ve vzdělávání nebo kdekoliv jinde. Takže to je problém, který je potřeba rychle napravit, abychom zajistili dostatečnou kapacitu napříč eh, veškerou naší podporu. A tvorba kapacit získává stále větší prostor jak v civilní, tak ve vojenské oblasti. Takže to bylo k otázce Train and Equip. Ale co je důležité, je, že až rada, doufejme v červnu, o tomto bude rozhodovat, a i kdyby některá konkrétní řešení Eh, začala platit teprve o přeskumu v polovině období stávajícího víceletého finančního rámce, tak je naprosto zásadní, abychom začali alespoň v těchto oblastech nasazení, jako je Mali nebo Somálsko, s nějakými alespoň omezenými programy dodávání vojenského vybavení. A poslední věc nakonec. Tedy nejprve tedy spojit výcvik a dodávání vojenského materiálu, protože ne, že by výcvik byl zbytečný, ale pokud nemáte to potřebné vybavení, tak vám výcvik k nic moc ničemu není. Ale ta třetí složka toho celého pak je ještě udržitelnost těchto našich snah. A to je přesně ta chvíle, kdy mají nastoupit nástroje ze strany komise, tedy abychom vytrvali eh, v těchto snahách. Příklad Afganistán a NSF, 350 eh, tisíc lidí eh, vycvičených, zbyla tam spousta vojenského materiálu, ale pokud nebudeme jaksi navazovat v činnosti, tak ten materiál, ať už je high-tech jak chce, tak se v podstatě bude využívat jenom do doby, kdy se rozbije první součástka, no a pak je konec. To říkal jeden můj kolega, když byl nedávno v Afganistánu. Tam jsou celé hřbitovy eh, sovětského vojenského materiálu. On to velmi barvitě popisoval, ale zkrátka pokud nevytrváme, tak eh, tam za chvíli budou nové hřbitovy evropského a amerického eh, zbrojního materiálu. No a úplně nakonec vztahy s oběma eh, zbývajícími misemi, to je velice důležitá otázka, jak už to říkal pan generál. A to mimo jiné kvůli tomu, abychom byli schopni generovat náležité výsledky a také kvůli tomu, jak interagují s nástroji komise a dalšími našimi delegacemi. To je bude z mé strany vše. Děkuji za slovo. E, nebojte se, vy jste nás vůbec nenudil, pane řediteli, děkujeme vám mnohokrát za váš příspěvek. Chtěla jsem pouze připomenout váženým poslancům a poradcům, že budeme mít ještě jedno zasedání o procedurách v rámci programu Train and Equip, tedy vycvič a vybav, Eh, někdy na konci května, je to tuším 28. května 2015. A eh, dále bych chtěla říci, že snad dokonce i dnes eh, odpoledne během schůzky s právní službou Evropského parlamentu snad budeme o této otázce moci hovořit. Byť to tedy bude jaksi jednostranný přístup. Teď tedy dám prostor pro diskusy.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 Eh, tady to takto vypadá. Eh, co se týče toho, co se řekl pan eh, generál Maggi a co řekl pan Mikloč, co se týče toho, že bychom měli dát k dispozici vybavení, ano, vojenské vybavení, ano, jsou to, je to vybavení evropských zemí, zastaralé vybavení, jinak si to nedokážu představit, jak, eh, do jaké míry se toto dá potom eh, použít. A když se toto dodá, tak je důležité, aby to bylo koordinováno. Musí se tedy dohodnout, co každý stát eh, dodá a také, aby se to dalo opravdu použít v akci. A potom podle článku 41 odstavec 2 smlouvy, tak tam je ta flexibilnější varianta, tu bychom si přáli, to je tedy co je před eh, vojenským zásahem a co je po vojenském zásahu, co se týče výcviku, nebo jak můžeme připravit eh, mm, armádu, jako, jak můžeme pomoci jako Evropská unie. Tam se tedy jedná o state building a basics protože když je protivníkem Al-Shabaab, tak tam možná eh, jiné prostředky úplně užitečné nejsou. A potom další dotaz. Eh, pan eh, Ikloď hovořil o tom, And do we do it, it right? Děláme ty věci správně a děláme ty správné věci? ale já si myslím, že na to musíte odpovědět vy sám, pokud vy tuto otázku položíte, tak doufám, že na to také zareagujete stejně tak jako zástupci komise. Já si myslím, že když se podíváme například Somálska, tak tady můžeme jasně eh, se podívat na to, jak bychom mohli spolupracovat lépe s Africkou unii a MISOM. Eh, to je něco, co máme s African Peace Facility, to bychom mohli spolufinancovat a uvedli jste eh, tady ty požadavky ze strany africké, ty eh, požadavky, co tedy AMISOM nyní potřebuje. Aktuálně to by byl můj dotaz. Žil. Děkuji vám pan Žil Parně za socialisty. Euh, eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, vážení kolegové. Eh, chtěl bych vám poděkovat za oba příspěvky. Bylo to opravdu vyčerpávající. Je to samozřejmě problém, jedná se o mladý stát, tedy od roku 1991, tam víme, že od roku 2002, tam je ta společná mise AMISOM, to je společná mise s OSN, ta je staršího data. A můžeme toto nazvat paradoxem, protože od roku 2011 jsme svědkem toho, že ty vojenské zásahy proti islámským rebelům, mezi nimi je Al-Shabaab. Tak toto nám umožňuje, že můžeme vyvíjet určitý nátlak na tyto skupiny, ale od dubna došlo znovu k teroristickým útokům, nejenom v této zemi, ale také v sousedních zemích. A proto můj dotaz by byl následující. V poslední instanci ta efektivita vojenského zásahu přímo na místě neveš, nevedlo to k tomu, že Al-Shabaab opouští Somálsko, nebo jak řekl náš kolega, že opouští zemi? a že dochází k oddělení operací této skupiny. A druhý dotaz, paní předsedkyně. Před týdnem jsme se eh, zúčastnili eh, mise ve Středoafrické republice a tam jsme zjistili, jak to vypadá se vztahem mezi složkami OSN, s místními úřady a s místním obyvatelstvem v Somálsku složky OSN a MISOM, tak tam je ten stejný problém jako ve Středoafrické republice? Děkuji, pan Javier Gracias, señora. Děkuji, paní předsedkyně. Tady je několik otázek, které mi činí obavy a které jsou zcela zásadní. Když se tady hovořilo o tom, že somálská vláda neví, jakou armádu chce, tak můj dotaz je, eh, jakou armádu tedy cvičíme, na co, protože co je jasné, že tam existuje válka a kdo v tom má jasno je Al-Shabaab. A tedy, jestliže nepřítel ví, v jaké pozici se nachází, tak tedy eh, já jsem poněkud překvapen, když, ten, když ta odpověď není jasná, eh, protože ta eh, vláda, tedy ten aktér, že ta vláda to je spíše filozofické povahy než skutečné, takže ta vláda neví, co chce a proto já se ptám. EUTM tedy vynakládá stejně negativně a neužitečně prostředky jako v Mali? Já, když jsem se vrátil z Mali, tak jsem byl šokován. My jsme se tady se hovořilo o tom, že ta mise byla úspěšná, ale já jsem byl v šoku. Za prvé, tady se provádí patetický, defenzivní, defenzivní směšný, absurdní výcvik. Tento výcvik se poskytuje somálskému vojsku, stejně tak je to neužitečné jako uh, pro vojsko v Mali, protože můžete mi prosím vás jako vojáci vysvětlit v poušti, co to znamená defenzivní výcvik. Za druhé, poskytujete eh, dobré vybavení, anebo to vybavení závisí na Somálsku, stejně tak jako na Mali. Tedy ve výsledku nemáme žádné vybavení. Jak můžeme tedy poskytovat výcvik, když neexistuje výzbroj? A potom další věc, to je spíše na okraj, spíše uh, by to bylo vtip, kdyby to nebylo tragické. Protože na uh, když se cvičí eh, somálské vojsko, stejně jako, protože vy cvičíte eh, v Mali vojáky pro eh, přecházení řek, když tam vlastně žádné řeky nejsou, takže děláte to stejně špatně v Somálsku jako v Mali. Somálsko je jediným uh, homogenním národem, co se týče etnik, ale jsou tam klany, které jsou znepřáteleny. Takže vy uh, cvičíte ty vojáky, které nám eh, posílají ty místní lídři, eh, což ve skutečnosti jsou eh, ty klany, které v jejich rukách je moc, anebo dochází k nějakému integrovanému výcviku. A nebo protože tyto klany vytvářejí operativní skupiny a potom v těch jednotlivých třeba darot, Hidir, eh, Muhadini, a eh, to jsou tyto různé skupiny klanů a že jsou navzájem propojené. A potom za čtvrté, eh, takže třeba po zápase ve fotbale, tak chcete vědět, jak to dopadlo. Vy mi říkáte, že tady je 11 hráčů na poli a jejich tak, technika, taktika je neznáma, ale zatím nám ještě nebylo vysvětleno, jak to vypadá s operativou operativou eh, v terénu. A to je zásadní ve válce, protože ta operativita eh, se nemůže stanovit na základě eh, cizích vojsk, protože ty eh, evropská vojska nebojují a africká vojska, když bojují, tak vytvářejí interní nenávisti, které jsou ještě hlubší. Jak vy víte, část Keni je eh, somálského etnika. Jsou to šiftové, to jsou ty somálští banditi. Jsou to klany, které už eh, po mnoho let operují. Takže jak jsou přijímány africká vojska v Somálsku ze strany obyvatelstva, kde existují eh, konflikty se svými sousedy. Mám na mysli Keniu. Takže nad rámec operativity vojsk, jaká je eh, strategická operativita ve skutečnosti, tedy ten vztah s místním obyvateli. A pátý dotaz, ty jednotky, které cvičíme, co se s nimi stane potom? Platí se jim, nebo jsou to, eh, nebo dezertují, nebo co se s nimi stane? To je zásadní, protože v Mali se rozpustili jako cukr, jakmile slyšeli, že přichází nepřítel. Neříkám, že ho viděli, jenom slyšeli, že přichází ten nepřítel. Pokračuji. Hovoří se o tom, jak je důležité bojovat proti pirátům. Ano, je to opravdu velmi důležité, ale pirátství je důsledkem dvou zásadních věcí. A to, že tady neexistuje žádná uh, možnost života pro ty rybáře, zatímco mezinárodní komunita nechala, aby vyk- zničili rybářské zdroje a nebo dělali něco strašného, protože se tady jednalo o to, že tam vhazovali chemikálie na břeh. Atalanta se snaží aby se ničily přírodní zdroje, aby se drancovaly přírodní zdroje Somálsku. A nebo to necháme otevřené, že budeme potírat piráctví, ale nemůžeme eh, dovolit alternativní hospodářskou aktivitu, protože když existuje válka, když je válka, tak musíme zareagovat válkou. A můžete mi vysvětlit, jakou válku vedeme, kromě té administrativní. Thank you, Mrs. Losing. Děkuji, paní Losing. Vielen Dank. Eh, děkuji vám. Eh, děkuji vám také za analýzu a za dotazy. Já bych se chtěla eh, také podívat na mít nějakou křišťálovou kouli a a chtěla bych se zeptat pana generála Mačiho, jak to vypadá s vojenskou situací v budoucnosti existuje nějaká analýza ohledně International Crisis Group a že by konflikty mezi Al-Shababem a mezi vládou, že by toto mělo trvat nějak dlouho? Jak to posuzujete? Co to znamená, že to bude trvat velmi dlouho? Můžete nám to vysvětlit, jaký máte názor, abychom si to mohli představit? A potom bych se chtěla vrátit eh, k něčemu, o čem už jsme hovořili během minulého volebního období, a to je výcvik eh, čínských vojáků. Jo, eh, tedy dětských vojáků, pardon. Takže OSN hovořilo o tom, že máme dětské vojáky, kteří jsou nabíráni Tady se jedná o odpovědnost eh, přechodné somálské, války, eh, eh, somálské vlády, ale tady je to otázka, kterou bychom tady zde měli též zmínit. A už v minulosti jsme o tom hovořili. Souvisí to s mým dotazem. Mezitím se tam něco stalo, co se stalo, jak to vypadá s náborem dětských vojáků a jakým způsobem se tomuto zamezuje. A potom mm, konkrétní dotaz, eh, už o tom hovořil pan Ikloč, a to otázka těch dezertérů. To je velký problém především co se týče těch výcvikových misích a to, že se eh, vycvičí eh, vojáci, eh, kteří potom přejdou na druhou stranu, včetně vybavení. Takže existují nějaká čísla, kolik dosud přeběhlo k Al-Shababu a jestli taková čísla nejsou, tak existuje nějaký odhad a potom otaz na pana Iklodě. Vy jste hovořil, že ta cesta je pozitivní, ale myslíte si, že existuje nějaká šance, že by se dospělo k míru, k nějaké mírové dohodě nebo alespoň ke smíru? A potom otázka toho vybavení, vojenského vybavení a nabírání. Moje Eh, politická skupina. Pro ní je to důležité a my toto podporujeme. Já si myslím, že v budoucnosti musíme o tom více diskutovat. Z mého pohledu nemůžeme to umož- dovolit, aby se pouze jednala o otázku interpretace. Tady musíme mít otázku, která bude právně závazná. Tady otázka která se mi třeba nelíbí, ale občané musí vědět, jaká je situace a co se eh, dělá s jejich penězmi. A potom mm, toto zasahuje do jiné oblasti, jak to eh, vypadá s dodáváním zbraní do eh, krizových oblastí ze strany Evropské unie. Vy říkáte, že to je otázka členských států, ne Evropské unie. Ale zde v tomto e, výboru. E, tady máme tento e, společný bod. Jsou tady tedy věci, které tady existují určité protiklady a proto bych chtěla znát váš pohled. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane řediteli, vážený pane generále, já mám jeden konkrétní dotaz. E, já jsem v roce 1993 e, byl dlouho mnoho týdnů v Somálsku v době, kdy tam byl hladomor. A zjistil jsem onu zákonitou symbiózu mezi hladomorem a občanskou válkou. Bez občanské války by patrně nebyl hladomor a bez hladomoru by patrně nebyla občanská válka. Tento symptom se projevuje velmi často i jinde, například velice dobře jsme ho viděli v Jižním Sudánu. A s tím souvisí moje otázka, eh, upomínám na slova pana ředitele o těch přeběhlých eh, vojácích. Eh, je známo třeba i v Afghánistánu, že ty přeběhlíci a už vycvičení existují a pravděpodobně to nebezpečí bude vysoké i v Somálsku. Prezident Karzai to řešil tak, že těm vojákům dával větší pytel mouky pro jejich rodiny, než mohli dát landlordi. A moje otázka zní, jaká opatření přijímáte k tomu, abyste zamezili těm přeběhlíkům na druhou stranu. Děkuji za odpověď. Thank you, Mr. Děkuji vám, pan Kukan. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já se nebudu na nic moc dalšího ptát, myslím si, že otázek zde zaznělo víc než dost. Takže nejprve stručný komentář. Děkujeme, pane generále, že jste přišel a informoval nás o své činnosti. Vzhledem ke strategické důležitosti eh, afrického rohu a s přihlednutím k tomu, že Somálsko tradičně je velice složitá země, tedy že tam vládne z toho hlediska, že tam vládne nebo nevládne jedna vláda z jednoho místa, eh, si vážíme vaší práce a je potřeba ji podpořit. Pan eh, Iklody ve svém úvodu řekl, a cituji, Somálsko je na pozitivní trajektorii, konec citátu. Jak udržitelná je podle vás ta pozitivní trajektorie? Protože pro mě to bylo poměrně odvážné sdělení. Samozřejmě byl bych rád, kdybych mohl sdílet váš optimismus, ale myslím si, že v této situaci je potřeba být realističtí a oběma nohama na zemi. Takže prosím, eh, můžete-li to, rozveďte to trochu. A pak ještě jedna otázka. V regionu, jako je tento, jsou velice důležité vztahy mezi jednotlivými zeměmi daného regionu. Zejména hovořím o Keni, která hraje velice důležitou roli v somalských dějinách. Kdysi somalský parlament seděl v Nairobi, což je poměrně zajímavé aranžma, ale eh, mě by zajímaly také vztahy s Etiopií, což je země, která v poslední době také hraje velice důležitou roli. Jakým eh, způsobem tedy do toho celého obrázku zapadají vztahy s ostatními státy? Děkuji. Děkuji vám. A teď poprosím naše hosty, aby zareagovali na otázky a komentáře a zkrátka intervence. Nejprve pan Iklody a potom pan generál Maggi. Děkuji. skutečně zajímavá, eh, to byly skutečně zajímavé otázky a jistě by se na ně dalo odpovídat až do zítřka. Rád bych vám je všechny zodpověděl. Ale doufám, že tam, kde nezodpovím, mě doplní pan generál. Já každopádně začnu, vidíme, kam se dostaneme. Samozřejmě mnoho těch otázek by ode mě vyžadovalo daleko hlubší znalosti eh, té dané situace, takže eh, kolegové z Geodesk eh, vám je asi zodpoví kvalifikovaněji. No ale uvidíme. První otázka. Opět pan generál mě doplní se týkala toho, jestli a zda EUTM eh, e poskytuje vojenský materiál. Já mu nechci brát vítr z plachet tedy panu generálovi tím, že bych na to podrobně odpovídal, ale pokud vím, tak tomu tak je v Somálsku, ale i jinde. Eh, I v Mali slyšíme, že často chybí i ta základní výzbroj. Takže, já nevím, mluvíme o vojácích, kteří jsou cvičeni, ale jdou na, na výcvik v šortkách a v sandálech. Nemají ani boty, nemají stan, nemají kde spát. Takže jsou to skutečně základní otázky výstroje a výzbroje. Nehovoříme o ničem sofistikovaném. Skutečně chybí některé ty základní věci, jako jsou uniformy třeba, aby vůbec vojáci měli pocit, že někam patří. Nedávno jsme eh, diskutovali s Devko a to je obrovská příležitost. Nejenom na straně SVČ nebo na straně členských států, aby se tyto snažili náležitě využít prostředky z eh, Evropské komise a financovali některé tyto otázky související s BOZP. Eh, jsou to zajímavé příležitosti. Chybí vojenské boty. No tak proč třeba nezjistit, jestli tam náhodou nejsou místní ševci a pokud tam jsou a my jim dáme dost peněz, tak třeba právě oni by mohli mít co dělat a ty boty vyrábět a tím pádem bychom zabili několik much jednou ranou. A na toto téma bylo několik otázek. Samozřejmě nehovoříme o zbraních, vůbec ne. Hovoříme opravdu jen o tom nejzákladnějším, vybavení, které vojáci potřebují. A e, to jistě rozvede e, generál. Během implementace e, toho pilotního projektu, který jsem zmínil, nám se poskytla poměrně zajímavou detailní analýzu na téma, jaké, jaká výstroj je potřeba. Není to žádný, jak se říká, vánoční stromeček, není to nic přehnaného, pouze nám eh, zkrátka řekli, co by koupili jako první, kdyby měli dost peněz, tedy aby uhasili to nejžhavější, to nejproblematičtější. článek 41, eh, tady mohu jedině souhlasit, co se týká tedy flexibilnější interpretace. To by asi bylo to nejlepší řešení. Znamená to eh, samozřejmě, že eh, utrácení jakýchkoliv peněz z EU by podléhalo přísné kontrole, přísnému dohledu, ale neznamená to, že využívání určitých konkrétních finančních nástrojů a prostředků eh, by najednou znamenalo utrácení za cíle, které jinak by podporu nezískaly. Pokud nedojde ke schodě na tom, že se poskytne flexibilnější interpretace článku 41 bod 2, co do těch relevantních finančních nástrojů a mechanismů, tak pravděpodobně, a to je alternativní řešení, bychom měli asi připravit samostatný nový finanční nástroj, který by eh, tyto programy související s výcvikem a vybavováním ehm, podpořili. Každopádně sdělení pro členské státy by nemělo být takové, že pakliže chcete, aby tvorba kapacit zahrnovala i otázku vybavení, musíte to sami zaplatit. To ne. To by asi nebylo. Eh, to by asi nebyl ten správný způsob, jak na tuto otázku reagovat. Samozřejmě budou kategorie eh, výbavy eh, dlouhodobě, které budou pouze financovatelné ze strany členských států. Zejména zbraňové systémy. K otázce, zda děláme to správné a zda to děláme správně, e, od toho máme přeskum. To bude společný přeskum a mohu vám říci, že v průběhu operací i co se týče EUTM probíhá přizpůsobení. Jak co do toho původního mandátu a nasazení mise v terénu, to se za ta léta také proměnilo. Například eh, místo základního výcviku se teď soustředíme daleko více na specializovaný výcvik, na výcvik specialistů, soustředíme se na poradenství pro místní orgány, ale je potřeba celou tuto problematiku velmi zblízka sledovat a proto je ten společný přeskum tak obrovská příležitost, protože nám umožní jednak hodnotit celý ten rámec, a to skutečně detailním způsobem. A poté nám umožní pokusit se o to předpovědět, kam se Somálsko vyvine za příštích několik let. A může, budeme si moci říci, jaké ty programy budou nejlepší na stabilizaci země a v kterých oblastech může Evropská unie nejvíce přispět. A na ty se pak soustředíme. Teď, co se týká eh, zdrojů financování a eh, zmíněno, zmíněno zde bylo African Peace Facility, eh, africký mírový nástroj. S ním je trošku problém v tom, že lze financovat pouze regionální programy, ale nikoli programy národní. My jsme to zkusili samozřejmě, pokoušeli jsme se o to dlouho využít prostředky z tohoto zdroje, ale eh, ten způsob, jakým jsou tyto nástroje navrženy, ne vždy umožňuje to, co my bychom od těch nástrojů chtěli. Víme, co potřebují, o tom opět prohovoří pan generál. Já myslím, že on o tom bude mít asi poměrně dobrou představu, protože eh, konec konců eh, byl součástí tohoto cvičení v rámci pilotního projektu, takže tam se kolegové pokoušeli zjistit přesně, jaké jsou potřeby přímo v terénu. Teď interakce OSN a EU v terénu. Nejsem si tak úplně jist, jaké jsou ty negativní zkušenosti ze Středoafrické republiky, které eh, se tady zmiňovaly nebo o kterých zde bylo slyšeno. Obecně, co se týká Středoafrické republiky, eh, to rozvedu v té příští části eh, zasedání. OSN tuto interakci, ať už je to tedy EUFOR CAR, jako příklad který může sloužit do budoucna jako modelový. Neznamená to, že by nedocházelo tech- k technickým škobrtnutím. Ale jak říkám, nejsem si jist. Myslíte to vnímání té spolupráce? Já mám pouze dvě zkušenosti z terénu a ty se zdají být daleko pozitivnější. A vidím to i v těch zprávách. Tím, jak tam teď nastoupila nová mise, tedy mise MEM, e tedy vojenská poradenská mise, ta se tam zaintegrovala skutečně velice rychle. Samozřejmě eh, nejsou ještě operačně kapabilní, aby se tak řeklo. Jde já jsem se ptal na OSN, nešlo o EUFON. Jde v podstatě o to, jak místní obyvatelstvo vnímá ozbrojené síly OSN. I don't have... Aha, e, to je dobrá otázka. Nemám dostatek znalostí, abych vám mohl odpovědět. Ale zjistím to. Eh, jaké složky cvičíme a tak dále. To je všechno na vás, pane generále. Takže to já jen tak proběhnu. Nábor, to budete zase vy. Atalanta. To je mise, která byla vytvořena, aby prováděla eh, eskorty plavidel eh, WFB. Takže je to skutečně protipirátské, pi, protipirátská operace. Nicméně má i sekundární úkoly. A e, to bylo přesně téma diskuse v minulém týdnu v Nairobi, kde byly delegace EU a snažili se říci, že možná, že právě tyto sekundární cíle by měly být brány vážněji a možná by do budoucna měly být i vzhledem k tomu, jak některé problémy, některá témata jak si fluktují, jsou důležitější nebo méně důležitá, že Atalanta by měla lépe reagovat a měl by se jí upravit mandát tak, aby se jí umožnilo právě tuto lepší reakci na místní potřeby a regionální potřeby zajistit. Ten seznam požadavků je ale velmi dlouhý, a to i ze strany tedy místních orgánů. A Atalanta jistě nebude schopna se vypořádat se vším. Nicméně právě proto potřebujeme flexibilitu na straně jedné a na druhé straně, a proto je potřeba eh, zajistit ten přeskum, vyjasnit si, jaké jsou zájmy EU a které jsou ty oblasti, kde můžeme poskytnout smysluplnou podporu. Takže i to bude součástí eh, toho procesu přeskumu, který začne v létě. Jak dlouho možná pravděpodobně bude pokračovat eh, konflikt s Al-Shabaabem, netuším. To je odvislé od spousty faktorů. Já tu křišťálovou kouli bohužel také nemám. Eh, hrozeb je zde celá řada Boko Haram jistě všichni znáte. A to, že Boko Haram eh, slíbili oddanost eh, islámskému státu, hrozí, že Al-Shabaab udělá to samé. A tím pádem je důležité, aby i když se ve svém přístupu soustředíme na ty jednotlivé oblasti a jednotlivé teroristické skupiny, často izolovaně jednu od druhé. a oni to eh, často nechtějí respektovat, je potřeba, abychom zároveň eh, zohledňovali realitu přímo v terénu. Dejme tomu, že se vytvoří silnější propojení mezi nimi, to je naprosto možné a to by situaci velmi významně stížilo. Tak, dětské vojáky, to si vezmete taky vy. Takže eh, já možná ještě eh, ty dezertéry, ale k tomu asi budete mít čísla třeba vy. Eh, máte pravdu. Kdekoliv cvičíme ozbrojené složky, existuje problém dezertérství. Je to problém, včetně Afganistánu. A to velmi často mluvíme o velmi vysokých procentech. Já si to upřímně ani neodvažuji odhadnout, jaké to procento eh, dezertérů ve finále je. Tedy to procento dezertérů mezi těmi, kteří jsou vycvičeni eh, ze strany EUTM v Somálsku. Existují určité metody, způsoby, jak lépe pochopit tento fenomén, ale Eh, to jsou tedy různé ty biometrické systémy a eh, větší podpora ze strany Amisomu, to, že mise nebude jenom na jednom místě a bude úžeji sledovat, blížeji sledovat eh, ty ozbrojené síly, které vycvičila, nebo různý, různé programy mentoringu, to vše může na pomoci. možnosti příměří, nevím, jak moc pravděpodobné toto je. Al-Shabaab se eh, zdá býti velmi rezistentní vůči jakýmkoliv takovýmto snahám a asi pravděpodobně se příliš rychle nevzdá, takže bojovat se asi ještě nějakou dobu bude. No, ale eh, dost. Eh, dám slovo panu generálovi. General, please, flourish. Pane generále, máte slovo, prosím. Ujměte se ho. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě mi dovolte říct něco o EUTM. My se snažíme opravdu vycvičit eh, somalské instituce, to znamená zajistit jim poradenství, mentoring, to znamená, že my jim poskytujeme všechny tyto služby v rámci jaksi politických otázek, eh, strategických eh, otázek a tak dále. To znamená, že my se snažíme opravdu vytvořit dlouhodobé kapacity, které budou udržitelné. Vlastně snažíme se zajistit stabilní ozbrojené složky, které zajistí v podstatě stabilitu. To znamená, že na začátku mandátu v roce 2010 jsme prováděli základní výzvyk. V tuto chvíli se zaměřujeme na specializované výzvyky a také na výzvyky pro lídry. To znamená, e, zabýváme se leadershipem a také hovoříme o otázkách dodržování lidských práv, základních práv. E, také spolupracujeme s AMISOMem, s OSN a také s dalšími mezinárodními agenturami. To znamená, že vytváříme v podstatě jasné osnav, osnovy pro tento výcvik. Co se týče dětských vojáků, tak v nedávné době byl vydán opravdu eh, rozkaz eh, vypracovat jaksi analýzu právě této situace. To znamená, že jde o to zajistit, aby dětští vojáci opravdu nebyli využívány v žádných vojenských operacích. A to samozřejmě se drží také mezinárodních úmluv eh, o dětských právech. To znamená, my se to snažíme prosazovat i u somálské vlády a vlastně všude všude, kde můžeme. To znamená, že to je také součást našeho programu mentoringu a našeho výcviku. Co se týče toho výcviku jako takového, co se týče vybavení a výzbroje, samozřejmě, že je velmi důležité, abyste vlastně zprostředkovávali během výcviku eh, vlastní výcvik také s výbavou a s výzbrojí, která bude používána. To znamená, že se také zabýváme informačními technologiemi. To znamená, že používáme v naší práci i počítače. To znamená, že používáme eh, počítače pro generální štáb. Eh, to znamená tak, aby generální štáb mohl využívat tyto nástroje pro kontrolu a dohled nad situací. To znamená, že poskytujeme opravdu ten, tu základní výbavu. A kolega už o tom hovořil. V tuto chvíli nehovoříme pouze o uniformách, o o stanech, o obuvi, o spacácích. To je samozřejmě ta základní výbava, stejně tak i jako eh, jaksi eh, stany a úložiště pro eh, zbraně. To znamená, že my se snažíme zajišťovat samozřejmě základní výbavu, ale kromě toho také stavíme na tom a, a poskytujeme a snažíme se opravdu zajistit i e, další výbavu. Co se týče těch e, polních nemocnic tak to je samozřejmě celá zásadní otázka. E, to je důležité, protože velmi často také čelíme nedostatku léčivých e, přípravků. To znamená, že i léky, léky jsou součástí vlastně těch prostředků, které se snažíme e, zajistit. Dále co se týče těch samotných lidí, které cvičíme. Samozřejmě, že cvičíme národní armádu, to znamená, že to jsou vojáci, kteří přicházejí k nám z různých oblastí země. A my jsme také hovořili se zástupci eh, ministra obrany Somálska a také s veliteli ozbrojených složek. A Samozřejmě, že jak se zde bylo zmíněno, působíme hlavně v Mogadishu, ale v tuto chvíli eh, už zaznamenáváme určitý pokrok. To znamená, že dochází i k přepravě vojáků z jižních eh, částí Somálska. To znamená, že stále více a více vojáků k nám přichází do Mogadishu právě z jihu. Stejně tak, jako pan Ikloď už eh, říkal, my jsme taky začali s biometrickou eh, registrací v eh, samozřejmě s pomocí OSN, to znamená, že v tuto chvíli už můžeme identifikovat eh, ty lidi které, a ty vojáky, které cvičíme a máme také nový nástroj, jak v podstatě sledovat jejich další působení. A eh, podle těch informací, které mám, tak ty lidi, které jsme vycvičili, eh, o nich víme, že většina, naprostá většina z nich se stále tedy účastní eh, nebo vlastně zůstala na naší straně. A kromě toho samozřejmě se snažíme eh, zajišťovat pro tyto vycvičené vojáky i další následný výcvik a spol, velmi úzce spolupracujeme v této oblasti s AMISOMem. Tak to je všechno, co jsem chtěl za sebe říci. Děkuji. A pan Ikloď, já vím, že se budete střídat, takže ještě vy, pane Ikloď. Děkuji. Možná se ještě vrátím k jedné otázce. Všude, kde operují nějaké milice, je třeba zajistit nějaký správný politický eh, rámec. Eh, ta, protože samozřejmě chceme zajistit integrovaný přístup. To znamená, že naším cílem by mělo být to, aby ti, kteří chtějí zůstat na té správné straně měli tu příležitost, měli k tomu tu příležitost, aby mohli zůstat. A i z toho důvodu spolupracujeme se somálskou vládou, která také má svou politiku amnestie právě pro dezertéry. A víme, že několik členů Al-Shabaabu se vlastně vzdalo Samozřejmě, že ti nejvyšší a nejtvrdší zůstávají a těžko asi můžeme očekávat, že řady Al-Shababu opustí nebo se vzdají. Ale myslím si, že je to v každém případě velmi důležitý politický krok protože tady hovoříme o vytváření a o budování státu. To znamená, že samozřejmě důležité otázky jsou samozřejmě děčtí eh, vojáci a jiné, ale eh, je třeba vybudovat nový stát, zajistit právní stát, eh, pomoci jim vybudovat stát, který se bude zakládat na právu. Dále, co se týče role EUTM e a UCAP Nestor, tak Takže i když ten výcvik probíhá i na moři, tak já si myslím, že pokud chceme zajistit, aby ty mise opravdu vytvářely ten správný základ, tak musí být součástí nějakého politického a právního rámce. Musí mít nějaký právní základ. To znamená, že musí být součástí státu, právního státu. V tuto chvíli Eh, v Somálsku se o pirátství nehovoří jako o něčem trestném, možná jako o něčem eh, hříšném. Beztrestnost je opravdu velkým problémem nejen v Somálsku, ale v mnohých dalších státech a regionech. To znamená, že je to opravdu o budování právního státu. To znamená, že samozřejmě na jednu stranu se zaměřujeme na menší aspekty, jako je například výcvik ozbrojených síl, dětští vojáci a tak dále, ale to je všechno, to jsou všechno malé části toho jednoho velkého cíle, kterým je vybudování právního státu. To znamená, že tady nám jde o to vybudovat stát, který bude vycházet z respektování práva. Uh, uh, Já se omlouvám, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc a doufám, že jsme toho nevypustili příliš mnoho. Ale možná ještě k té pozitivní trajektory nebo té pozitivní cestě, na kterou nastoupilo Somálsko. Samozřejmě mohli bychom to porovnávat v rámci regionu. Když se podíváte na Irák a Sýrii, tak je to daleko říditelnější. To znamená, že jsou vyvíjeny e, snahy. A my jsme o tom právě e, nedávno hovořili. E, hovořili jsme v Evropské radě také o Libii. A pokud bychom neměli libijské zástupce, se kterými bychom mohli hovořit, tak bychom asi toho moc neudělali. To znamená, že samozřejmě mít s kým hovořit, to znamená vytvořit nějakou vládu, eh, se kterou bychom mohli jednat, je samozřejmě zcela zásadní. Co se týče vytváření takovéto vlády v Somálsku, tak eh, musím říci, že ty vyhlídky nejsou úplně nejrůžovější, ale minimálně můžeme říci, že ta situace je trošičku přehlednější. Samozřejmě, že jsou zde lidé, kteří ten region znají daleko lépe a znají také historii tohoto kousku země, tak vědí, že v tuto chvíli jsou zaznamenávány opravdu velmi pozitivní signály. A my tyto signály musíme identifikovat a musíme je také konsolidovat tak, aby uh, chom se ujistili v tom, že k něčemu opravdu dojde, že něco opravdu vykonáme. Já možná dodám ještě jednu věc eh, k té pozitivní notě. Nedávno byla podepsána smlouva mezi místními zástupci a zástupci centrálních vlád. A tato dohoda hovoří o integrovaném přístupu a hovoří o integraci vlastně té místní, těch místních milicí eh, v, do národní armády. Takže to je možná také takový jaksi pozitivní signál. Děkuji, pane generále. Eh, mohu se vás, pánové, zeptat, zdali si myslíte, že jste odpověděli na všechny otázky tedy. Pokud tomu tak je, tak já vám velmi děkuji. Vypadá to, že se nikdo další nehlásí o slova. Já jsem vlastně chtěla po, všechny poprosit, aby se vlastně ve svých otázkách moc nezacyklili, aby příliš neopoko, neopakovali otázky, protože samozřejmě pro dva panelisty nebo pro jakéhokoliv panelistu odpovídat na takové velké množství otázek je velmi složité. Pokud tedy budete souhlasit, tak si myslím, že bychom mohli přistoupit k další části našeho zasedání. Já bych eh, ráda poděkovala brigádnímu generálovi panu Antoniovi Madžimu za jeho příspěvek eh, do rozpravy a ráda bych poprosila eh, pana Iklodiho, aby ještě zůstal a aby nás informoval o současné situaci evropských misí v jiných částech světa. Děkuji.

Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Could you please conclude your chats? Thank you. Prosím, už se nebavte. Děkuji vám. A teď se dostáváme k bodu číslo 5 na pořadu jednání a poprosím tím pádem pana eh, Iklodyho, Eh, jenom vám ho připomenu, je to pan Gábor Iklody, šéf CMDP, ředitelství pro krizový management, krizové řízení a plánování. A teď k nám promluví na téma situace misí EU. Takže pane řediteli, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. navrhl bych toto vzhledem k pokročilému času. Řekl bych vám několik obecností o e, funkčních misích. Asi e, nebudu hovořit o všech misích, protože zatím momentálně jich máme 16, tedy operací a misí, ale e, promluvil bych o těch nejzajímavějších z nich a pak možná ještě několik slov o Eh, tom, co nás třeba čeká, co je před námi. Co se týká tedy toho úvodu, no a pak samozřejmě v závislosti na vašich otázkách eh, uvidíme, zda v druhé polovině této schůze bychom proběhli všechny ty mise. Tedy začnuli od toho obecného. Jak víte, EU má zhruba 12 let zkušeností s misemi a operacemi. První byly nasazeny v roce 2003, což už je poměrně dávno. Celkově vzato, pokud se nepletu, je to 34 misí a operací, které byly nasazeny za ta léta, což je skutečně hodně. Momentálně jich máme 16. Což reflektuje alespoň dvě věci. Za prvé, že od 16 k 34 je kus cesty. Takže eh, je potřeba mít kapacitu zahajovat nové mise, ale třeba zavírat, ukončovat mise staré. Což je také silná stránka. Ono, čas od času je těžší něco ukončit, než něco začít. Eh, za druhé, 16 je stále opravdu hodně. Zejména když se podíváte na kontext zdrojů, které pro ty mise máme k dispozici, eh, eh, tedy mise a operace společné eh, obraně bezpečnostní politiky. Z těch 16 misí a operací je pět vojenských operací, tři z nich mají výkonný mandát máme pouze dvě výcvikové mise, Somálsko a Mali, a pak máme několik misí civilních. Celkem, co se týká počtu osob eh, v těchto operacích a misích, je zhruba 7 tisíc lidí. Půl na půl vojáci a civilisté. Z těch 7 tisíc, jen pro vás, koho to zajímá, zhruba 600 pochází z partnerských států zhruba 8 Na jednu stranu to je dobře, protože EU má schopnost e, oslovit i ostatní, zhruba e, vlastně všechny e, ty mise a operace od roku 2003 byly otevřeny participaci partnerských států, ale na druhou stranu, když se podíváme například na ty nejnovější mise, na tu nejnovější misi, tedy Středoafrická republika, tam je celkem 60 osob, to je povolená eh, velikost, to je povolený rozsah této mise. A pokud vím, tak eh, proběhly v podstatě čtyři generační konference, tedy ze kterých nepocházela celá ta složka, celá ta jednotka, ale alespoň část, tak eh, to už ta situace tak růžová není. Financování je problém. Jak víte, civilní mise jsou financovány z rozpočtu CFSP, který je omezený. Eh, v loni to bylo 260 milionů euro, což není mnoho. Rozhodně tedy ne, když, se, když to je na úrovni EU. Vojenské mise jsou financovány mechanismem Athena ale pouze část nákladů je eh, přijímána jako společné náklady, tedy všeobecné náklady a tím pádem spadají přímo pod Aténu. Ten zbytek, eh, a to je zhruba 90%, tedy přes Aténu jde pouze 10% celkových nákladů, musí jít přes jiné kanály. A eh, v loni proto ministr Litňo mohl eh, říci, že solidarita je pouze na desetiprocentní úrovni. Nikdo ho nechápal, tak jim to vysvětlil. Pokud se pouze 10% uzná jako všeobecné náklady, společné náklady, tak to už je způsob, jak můžeme solidaritu měřit. Takže prostor pro zlepšení zde jistě je. Je potřeba si to říci jasně. Eh, náklady a rozpočet CFSP není omezen na takto eh, malé eh, částky z nějakého abstraktního důvodu. To bylo uvědomělé rozhodnutí členských států a ne jenom na jeden rok. Je to v rámci víceletého finančního rámce, to znamená na sedmileté období. Tím pádem máme svázané ruce. Můžeme si klidně říci, že zde je obrovská a potenciálně zvětšující se propast mezi našimi ambicemi, tedy běhat po světě a vstyčovat evropskou vlajku kdekoliv nastane krize, a v podstatě kdekoliv se nás eh, jsme požádáni, abychom hráli nějakou roli, a mezi zdroji, které na tuto snahu dáváme k dispozici. A to tedy nehovořím pouze o penězích. Jde také o ten personální příspěvek na mise a operace. No a e, jaké můžeme nabídnout řešení, jak se budou věci vyvíjet do budoucna? Snadno by se řeklo, že no, toto jsou prostředky, které máme k dispozici, tak je potřeba e, přizpůsobit jim naše ambice, tedy výrazně zredukovat ambice. Ale je to něco, co si může EU dovolit? Já si to nemyslím. A proto je tak důležité, vzhledem k té neflexibilitě našich finančních nařízení a e, vzhledem k naší interpretaci těch nástrojů, které máme, abychom začali měnit způsoby myšlení a abychom začali odstraňovat bariéry mezi jednotlivými finančními nástroji. Je potřeba, abychom tyto využívali flexibilněji. E, řeknu to naprosto upřímně, toto není pouze problém EU. Velmi často je to ten samý problém, jako vidíme uvnitř členských států. Když jsem pracoval u nás doma, viděl jsem tam úplně to samé mezi zahraniční a bezpečnostní politikou a politikou rozvojovou. To bylo jako dva různé vesmíry. No a teď jde o to, jak zajistit to, že se bude sice hovořit o komplexním přístupu na úrovni EU, ale budeme také komplexní přístup provádět. Je potřeba, aby došlo zkrátka tak nějak k lepší koordinaci mezi zájmy států interně vzato. Aby se nestávalo, že zahraničně obrané zájmy nějaké země budou naprosto odlišné od jejich rozvojových zájmů nebo činů. A pokud se nic nepohne na úrovni národní, tak lze jen těžko očekávat, že dojde k nějakému významnějšímu průlomu na úrovni celé EU. Takže generování těch finančních prostředků Ehm, o tom už jsem hovořil. Zkrátka vytvoření, sestavení eh, těch, těch eh, sil je problém. Já už jsem zmiňoval, že OSN považuje EUFOR eh, RCA jako modelový příklad. A říká, EU reaguje tak rychle, to OSN vůbec neumí, což je komparativní výhoda Evropské unie. No ale takové to vnímání asi mezi námi pořád nepanuje. Například, když došlo k nasazení EUFOR RCA, tak eh, generování, vygenerování té síly trvalo 79 dní, což jsme řekli, že je nepřijatelně dlouho. Proč 79 dní? Jak je možné, že využití bojové skupiny, což byl vlak, který nám tedy skvostně ujel, e, tam to trvá 5 až 10 dní. A 79 je strašně dlouho v našem vnímání věci. A bude potřeba s tím něco udělat. Ale když se podíváte na OSN, no tak ti říkají, podívejte, my toho moc nestihneme ani za celý rok. Takže to je taková ta přemostovací operace, a to je přesně to, co EUFOR RCA představoval z hlediska OSN. Jim se to strašně líbilo a chtěli by to použít jako model do budoucna. Chtějí to replikovat, pakliže bude potřeba. Tak, nebo replikovat, to jsem možná přehnal. E, je to spíš nějaký závazek v tom smyslu, že EU bude k dispozici, pakliže OSN bude generovat své síly příliš dlouho, příliš pomalu. Nicméně ten model existuje a poměrně dobře zafungoval i co se týká předání operace do rukou OSN, co se týká logistické podpory, co se týká tedy toho eh, předání a prodeje toho komplexu, který eh, EUFOR RCA používal. Takže generování sil je problém, ale podléhá jemu daleko vážnější problém a to je problém solidarity. Kdyby šlo o to poslat do třeba Středoafrické republiky 60 lidí, aby podporovali nějaký cíl, na kterém se shodla celá 28, to je to zásadní. Bylo to na žádost prezidenta Středoafrické republiky, bylo to na základě velice jasně vyjádřených, zájmu, eh, vyjádřených záměrů OSN, do ničeho nezasahovat, dokud neproběhnou volby a dokud nebude sformulována nová vláda. Zejména tam tedy OSN nechtěla být činná e, vojenským způsobem. No a potom je toto problém. Je to problém solidarity. Nesmíme ani zapomínat, že 40% z těch 60 lidí je z jedné země, tedy z Francie. A e, pak je zde celá řada lidí z partnerských států, no, což je skvělé, partneři se o to zajímaví. Já nevím, třeba Gruzínci zajišťují bezpečnost, dokonce Moldavané tam někoho poslali. Ale nicméně to nic nemění na tom základním problému, že byly čtyři generovací konference a ani ty nedokázali svolat ten potřebný počet lidí. General, uh, CSDP, uh... Obecně vzato, mise CSDP jsou považovány za velice krátkodobou záležitost. Jsou nasazovány za konkrétním cílem, který je časově omezen, mají jasnou strategii vyklizení pole, abych tak řekl, a mají jasně stanoveno, kdy vstoupí v činnost. Ale je potřeba pamatovat na několik věcí. Je důležité mít i strategii pro odchod, ale také je důležité správně přijít. Pokud nepřijdete správně, nemůžete ani správně odejít. Za další. My už dnes vlastně nehovoříme o strategiích odchodu, my hovoříme o strategiích přechodu, protože to je ta politická složka. Když padne politické rozhodnutí, angažovat se v nějaké zemi a poskytovat podporu pro její transformaci, ať už je to Somálsko, nebo Středoafrická republika, nebo Ukrajina, Gruzie, nebo cokoliv jiného, tak to je dlouhodobý závazek. A ta podpora se postupně může přerodit v jinou formu podpory. Nicméně ta podpora jako taková musí trvat. Není to eh, něco, jako teď máme ve Středoafrické republice, to znamená, na 6 měsíců přijdeme, tam za 6 měsíců to předáme OSN a pak na to můžeme zapomenout. Ne. Jakmile to rozhodnutí padne, někam vstoupit, je to dlouhodobý závazek vůči té dané zemi. A pokud ten hlavní cíl v těchto státech je tvorba státních institucí, tak to rozhodně nebude eh, otázka na půl roku. I v Eh, civilní oblasti to platí. Eh, eh, Hovoříme například o Ukrajině a o sektoru civilní obrany, ten je potřeba zreformovat a tam ta operace je naplánovaná na dva roky. A já nevím, jestli si někdo třeba myslí, že za dva roky, byť třeba v naprosto normální zemi, která není v krizi, zvládnete provést reformu bezpečnostního sektoru. To je zkrátka naprosto nemožné. To je přece operace a závazek na daleko delší dobu. A to zejména v zemi, která na jednu stranu nebyla nějak veleúspěšná v implementaci svých závazků se reformovat v minulosti, už nějakých 20 let, a teď dokonce část jejího území je okupováno. Je okupována a probíhá tam válka. No, takže v podstatě, co tím chci říct? Jde o to, že tyto mise jsou v podstatě bez výjimky dlouhodobé. Misi můžete i uzavírat, a jak jsem řekl, teď jich máme 16, takže některé jsme ukončili, ano. No a pak může nastoupit eh, nějaké přechodné období, jako RDC, tedy Demokratická republika Kongo, od léta tam bude už pouze mikromise, což je tedy součást našeho procesu phasing out. Já nevím, Atalanta se může přerodit v něco úplně jiného. Budeme diskutovat v rámci EULEX Kosovo, jak provést přechod, převod pravomocí z delegace EU na místní orgány. Takže je zde potřeba hodnotit, uznat dosažené výsledky a posunout se někam dál. Ideálně přesunout odpovědnost na místní orgány a pokud to nejde, tak na mezinárodní orgány a nebo na jiný nástroj EU, třeba dlouhodobější nástroje EU, e, jako třeba e, takové, jaké existují v komisi. Další obecný bod, který mi dovolíte, e, jistě, je, že e, mise CSDP jsou jedním nástrojem z mnoha. Neznamená to, že když někde na světě propukne krize a na nás se tlačí na to nějak reagovat, takže okamžitě sáhneme zcela automaticky po nějaké misi. Řekneme si, tak tam pošleme misi ono e, toto nemusí být to nejlepší, co můžeme v dané situaci udělat. A nemyslím si, že bychom měli e, umožňovat proliferaci misí e, společné obrané bezpečnostní politiky, pokud nebudou mít nějaký, nějaký účel. Ono je to pokušení, ano, ale nemyslím si, že bychom to měli, že bychom to měli dělat. Další bod, a to bude poslední bod z těch obecných, a pak už se posunu dál. Zvyšující se důraz na tvorbu kapacit, jak v civilní, tak ve vojenské oblasti. Jsou to takové ty výcvikové eh, mise, jako eh, o které hovořil pan Madži, nebo eh, ta mise na Ukrajině a podobné další snahy. V tom je Evropská unie skutečně dobrá. Takže evidentně my žádné velké vojenské mise nasazovat nebudeme. Evropská unie pravděpodobně asi eh, nenasadí nic, jak, nic typu ISAF e nebo něco velmi náročného jako operace Unified Protector eh, z Libie. To EU nedělá. EU by měla hledat své příležitosti jinde a jejich celá řada. A zejména přesně v oblasti tvorby kapacit. Dovolte mi zmínit eh, jednu potenciální misi do budoucna. Eh, podívejme se na Irák a Sýrii a problém islámského státu. EU tam momentálně nehraje roli bojovníka s islámským státem. Zatím tam nikoho ani necvičíme, je to příliš riskantní a v podstatě v terénu ani v Libii nemůžeme, nic moc nezmůžeme momentálně. Ale proč bychom se nepokusili zemím v regionu, které zatím nebyly nakaženy tím virem islámského státu, posílit jejich odolnost vůči němu. Tak, aby tyto země úspěšně s tímto problémem mohly bojovat, ať už to bude Jordánsko nebo Libanon, je zde celá řada států, které by byly ochotny se na tomto podílet. Takže nejen, že budeme neustále pouze reagovat, budeme pouze reaktivní a budeme hledat řešení problému, který již existuje a budeme řešit dopady toho problému. No, ale to myslím stačí a teď se dostanu k některým stávajícím operacím. Tak já začnu něčím, co možná nebudeme nazývat to operací, ale hovořili jsme o tom včera na radě a jde o Libii. A jsem si jistý, že vás otázka Libie zajímá. Když se podíváte na tu stávající situaci v Libie, tak můžeme říci, že ta bezpečnostní situace je opravdu velmi křehká a e, rozhodně nemůžeme říci, že by tady byly nějaké signály, že se to zlepší co se týče politického dialogu a jeho možností, tak ty jsou velmi nejisté. Binadino Leons e, se opravdu velmi snažil Eh, nicméně bohužel ty výsledky nejsou příliš matatelné a co se týče možnosti eh, příměří a co se týče jaksi vytvoření nové vlády národní jednoty, tak tady ty vize jsou opravdu velmi, velmi nejisté také. A v následku toho eh, se hovoří o usnesení Rady bezpečnosti OSN, tak to eh, také nelze v nejbližší době očekávat. Dále, co se týče možnosti jaksi mise v rámci SBOP, tak eh, to je také eh, něco, co nelze očekávat. Je to velmi konfliktní téma v tuto chvíli. Samozřejmě, že se okolnosti mohou změnit a situace bude jiná, ale já to teď pouze eh, schrnuje a možná trošičku zjednodušuje, abyste měli představu. Ale i přes všechny tyto nejistoty jsme se samozřejmě snažili vyvíjet úsilí v, eh, v té poslední době. To znamená, že jsme připravovali plány do budoucna, tak abychom byli připraveni, abychom byli připraveni ve chvíli, kdy přijde ta příležitost na to, abychom eh, v podstatě pomohli, abychom přispěli opět ke stabilizaci. To znamená, že samozřejmě čekáme v tuto chvíli, jak se vyvine ten politický dialog a samozřejmě také trošičku čekáme na reakce a požadavky libýských zástupců libýské vlády. E, samozřejmě tedy kvůli těmto nejistotám je celá tato situace, řekněme, velmi složitá, protože tady v tuto chvíli plánujeme v určitém váku. To znamená, že my se zabýváme otázkami strategické infrastruktury, jako přístav, letiště a tak dále. To znamená, jsou to všechno v podstatě jen vize. To znamená, že je to opravdu velmi, velmi složité a myslím si, že v tuto chvíli je příliš brzy na to eh, tyto plány nějakým způsobem konkrétně konkretizovat či upřesňovat. Ale o čem jsme hovořili? Věnovali jsme se hlavně takovému širšímu politickému přístupu eh, k celé této krizi. A samozřejmě chceme být flexibilní, to znamená, že víme, že SBOP v tuto chvíli musí reagovat flexibilně, protože v podstatě ta situace je tak nejistá, jak jsem již eh, nastínil. Nicméně tady v tuto chvíli se zamýšlíme nad těmi možnými plány v určitém eh, vaku. To znamená, co bychom mohli udělat, kdyby. Ale pokud, pokud nebudeme mít eh, jasno v tom, kdo jsou naši partneři, eh, to znamená, že se nesformuje vláda. Pokud oni nás sami neosloví, to znamená, pokud oni nás nepožádají o pomoc a pokud Rada bezpečnosti nepřijde s nějakým usnesením, eh, které by se týkalo našeho mandátu, tak samozřejmě toto všechno zůstane stále takovou vizí a ne se to do ničeho reálného. To znamená, v tuto chvíli se snažíme vytvořit takový dvojkolový přístup. To znamená, co můžeme udělat v tuto chvíli, dnes. A minulou eh, sobotu byla vyslána malá mise do Tunisu, aby pomohla delegaci OSN s eh, plánováním, protože eh, oni mají trošičku problémy s eh, personálními kapacitami. To znamená, že my jsme vyslali naší misi, což nám také umožnilo v podstatě zjistit trošičku, co se v tuto chvíli právě odehrává, co se děje. Ale to je velmi malý příspěvek. To znamená, opět tady pracujeme na plánech, vypracováváme plány, které ale se nemůžou v tuto chvíli zrealizovat. To znamená, že taky můžeme strčit do šuplíku a prostě budou čekat na ty správné okolnosti. Ale až, ten, až ta chvíle přijde, tak bude zcela zásadní, aby se libýské úřady a libýští zástupci co nejvíce angažovali. A ne pouze o ně, ale také samozřejmě zástupci regionu. Takže to je za prvé. Za druhé, potřebujeme mít zcela jasnou strategii pro eh, výjezd, pro exit což je samozřejmě velmi důležité pro všechny i pro mise. A samozřejmě také proto, abychom věděli, co můžeme očekávat. Protože ve chvíli, kdy někdo přijde, tak tady okamžitě ty, ty, ty naděje, ta očekávání budou daleko větší. To znamená, že my musíme zcela jasně říci, co můžeme nabídnout a v jakém rozmezí. Dále potom samozřejmě obrana, ochrana eh, našich sil. A já to zmiňuji právě z toho důvodu, protože Libie není a ani se nestane po ustanovení vlády, ani po té, co bychom byli eh, pozváni, ani po té, co by byl vypracován eh, tento usnesení, tak Libie prostě zůstane velmi složitou, složitou eh, zemí, ve které se nebude tak jednoduché orientovat, protože tam je také velmi mnoho teroristických organizací a to je třeba si ujasnit. A OSN eh, to také ví, to znamená, tady vyvstává ta otázka, Eh, ochrany, ochrany našich eh, složek. To znamená, kdo nás bude chránit? Bude to libýská vláda? A nebo jakým způsobem zajistíme vlastně tu ochranu? Takže to je možná to, co jsem chtěl říct, říci k situaci v Líbii. Možná teď ještě pár slov. Tak co si mám vybrat. Eh, hovořili jsme o Somálsku, tak to si můžeme očkrtnout. Mohla bych vás přerušit, eh, pane řediteli, pr- protože my máme různé plány pro eh, různé mise. my bychom rádi vlastně se podívali do Sudánu a také do základny Atalanty a v listopadu bychom chtěli jet do Bosny a Hercegoviny. Tudíž eh, Samozřejmě, že se setkáme ještě předtím, než naše mise odjedou, ale možná, že by bylo vhodné, kdybyste nám řekl něco tedy k těmto třem oblastem. Uh, možná tedy k jakému vývoji v těchto oblastech eh, došlo, ale samozřejmě, že se o slovo přihlásí i naši poslanci, ale možná, že by nás opravdu v tuto chvíli zajímalo, kdybyste nám stručně mohl říci něco k vývoji v těchto třech oblastech. Takže Moldavsko nejdříve. Takže co se týče Moldavska, tak v tuto chvíli tam nemáme nasazenou žádnou misi. Nicméně Bos, Bos, Bosna a Atalanta určitě se k, eh, eh, k tomu ještě vyjádřím. Ale co se týče Republiky Moldova, tak my jsme samozřejmě byli nasazení na Ukrajině. A když chcete najít ty správné odpovědi na otázky týkající se Ukrajiny, tak si myslím, že nesmíme zapomínat také na situaci v Gruzii a v Moldavsku. A musíme udělat všechno pro to, abychom těmto státům pomohli, aby měli dostatečné kapacity na to, aby, což tady je opět velká otázka či velká hrozba, eh, eh, a to je kyberterorismus, to znamená kybernetické zločiny. To znamená, že eh, v Moldavsku, v Transnistrii, v, pře, v, v, v Podněstří vlastně k takovýmto kybernetickým útokům eh, dochází v podstatě každodenně. To znamená, eh, že je třeba se tomu eh, vrátit. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby se těmto útokům mohli bránit. To znamená, že musíme těmto státům pomoci a tady k tomu nejsou zapotřebí nějaké obrovitánské investice. Možná, že se můžeme vrátit k těm starým dobrým eh, twinningovým projektům eh, Evropské komise to znamená eh, pomáhat eh, personálně eh, na příslušných ministerstvech nebo pomáhat na místních soudech, které musí právě řešit otázky kybernetických zločinů a tak dále. To znamená, budou-li chtít takovou tu pomoc, tak měli, my bychom měli být připraveni takovou tu pomoci eh, poskytnout. Co se týče eh, politiky sousedství, tak to je také něco, eh, na co bychom se měli ještě podívat a možná nám právě eh, vlastně vyhodnocení dosavadní politiky sousedství může pomoci, může poukázat na různé problémy. To znamená, že musíme se podívat na to, co tyto země potřebují. Já v tuto chvíli nehovořím o vojenské výbavě, o vojenské výzbroji já nevím, jedna z těch záležitostí, které se, kterou kterou se zabýváme, je samozřejmě to, jak si získat eh, důvěru eh, obyvatel, samotných občanů. To znamená, jakým způsobem zajistit, aby vláda v této zemi, eh, vláda a politické, pardon, policejní složky měly důvěru samotných lidí, obyvatel, občanů což je v podstatě také důležitá otázka. To znamená udělat něco proti té, té odolnosti či zdrženlivosti, eh, která v tuto chvíli charakterizuje přístup či postoj obyvatelstva. Dále to neuvěřitelné vymývání mozku, ke kterému dochází nepouze na území Ruské federace, ale také i mimo ní. Takže to je Moldavsko. To znamená, že tady je samozřejmě velmi mnoho příležitostí. A chci říct, že Moldavsko je opravdu velmi malou eh, zemí, je to asi nejchučší eh, evropská země, ale i přesto oni se opravdu snaží, snaží udělat všechno pro to, aby přispívali eh, k našim misím. Například naše mise RCA, tak ta počítá s pomocí jednoho Moldavčana ale uvědomme si, že tam těch eh, členů dohromady je 60 a Moldavsko vyslalo jednoho člověka, takže ono se to možná může zdát jako malý krok, ale je to také deklarace eh, vůle, ochoty být součástí něčeho a přispívat do něčeho. A to si myslím, že je velmi důležité. A ještě teď poslední eh, slovo k té otázce bezpečnosti a obrany. Více uběhlo více jak půl roku od té doby, kdy v podstatě ta, ten vztah mezi Evropskou unii, eh, Ukrajinou, Gruzí a Moldavskem eh, vlastně byl, byl pozměněn, nebo řekněme aktualizován. A teď tady vyvstá, vyvstává ta otázka, co, co Evropská unie nabízí těmto státům navíc poté, co byl tento vztah eh, aktualizován v podstatě. A ta odpověď, abych byl upřímný, je nic. Nula. A já si myslím, že to je něco, co musíme změnit. To je třeba jednoduše změnit. Co se týče Atalanty. A to je opravdu extrémně úspěšná operace. Myslím si, že to nikdo nespochybňuje, protože nedošlo k žádným pirátským útokům v posledních dvou letech a to byl opravdu velký problém. V tuto chvíli je ale otázkou, jak přesvědčit země, vlády o tom, že tyto mise musí fungovat i nadále, i poté, co ten problém zmizí, protože my víme, že ve skutečnosti ten problém nezmizel. Samozřejmě, že nedochází v tuto chvíli k žádným útokům ze strany pirátů. Ale ve chvíli, kdyby ty hlídkové lodě zmizely, tak se piráti vrátí. Tudíž si musíme položit tu otázku, jak přesvědčit vlády, že tři, čtyři lodě by měly zůstat v pohotovosti, že to je dobrá investice. A jak přesvědčit vlády o tom, že Atalanta, kromě toho, že tedy pomohla tu situaci v tuto chvíli vyřešit, tak může přispět i k posílení jiných aspektů. Ehm, když se podíváme na tu operaci Atalanta, tak vidíme tady tři zásadní věci, které bychom, který bychom se měli držet. Otázka bezpečnosti. To znamená, jak v členských, tak nečlenských státech bylo zaznamenáno, že mimo jiné i zástupci průmyslu mají velký zájem na tom, aby byla uchována bezpečnost. To znamená, jak zajistit, že tady bude docházet i nadále k výměně informací, i tajných informací, tak, aby v tomto pro nás velmi důležitém regionu panovala tedy eh, bezpečnost. Jakým způsobem bude tedy eh, docházet v budoucnosti, nebo jak by mohlo docházet k, k mobilizaci eh, například těch eh, hlídkových lodí, které by mohly být aktivní v té své oblasti působnosti. A já vám uvedu jeden krát, konkrétní příklad. Už jsem zmiňoval Jemen. Eh, před několika dny jsme se zabývali tou otázkou vlastně, vlastně jsme hovořili o těch uprchlících, kteří by se mohli začít vracet ze Jemenu do Somálska. V tady hovoříme o 260 až 500 tisících uprchlících, kteří by se mohli začít vracet. A ve chvíli, kdyby se tomu se tak stalo, tak by to mohlo opravdu vést k zásadnímu problému. A teď tou otázkou je, jakým způsobem by eh, lodě Atalanty mohly v podstatě přispět nebo uh, provést ty eskorty těchto lidí. A v minulém týdnu Atalanta měla pod svým velením čtyři lodi a v, v té oblasti vlastně v té době se plavilo 55, lidí a, 55 eh, lodí a z toho 20 pod evropskou vlajkou. To znamená, eh, že tam nebyly pouze lodi Atalanty, ale i další lodi, ale všechny ty lodě byly v kontaktu. To znamená, že tady jde v podstatě o to zamyslet se nad tím, jak využívat ty zdroje, které tam máme, efektivním způsobem a jak v podstatě generovat ty e, další kapacity a sílu. To znamená, že ve chvíli, kdyby nastala situace, která bude vyžadovat rychlou reakci, tak místo toho, abychom seděli někde v kanceláři a zamýšleli se nad tím, jaké možnosti tady máme, tak potřebujeme tady nějaký systém, nějaký mechanismus rychlé reakce, to znamená nějaké aktivum. To znamená, jakým způsobem to tady všechno provázat, jak. Eh, jak zajistit tu efektivitu, protože nedávno Evropská unie přijala svou námořní strategi- eh, strategii. A to je přesně to, na co se musíme podívat. Například africký roh, to je celá v podstatě eh, pro nás velmi důležitá oblast z mnohých důvodů, opravdu z mnohých důvodů. Jde o přepravu zboží, opravdu o různé aspekty, které jsou pro nás důležité. Takže to možná Atalantě, jenom abyste věděli, jak je to všechno provázáno. A e, co také dělají jiné, jiní aktéři v této oblasti? Chci říct, že v této oblasti v tuto chvíli na to nemá žádné, žádné lodě. A za chvíli bude končit mandát i dalších aktérů. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli si myslím, že můžeme začít debatu. Pane Kalo? And thanks for the overview. Děkuji, děkuji za tento přehled, který jste nám poskytl. To znamená, hovořil jste o tom, kde jsme aktivní, eh, jakým nedostatkům ještě v tuto chvíli růz, eh, čelíme. Pokud se nemýlím, tak všechna ta rozhodnutí jsou v tuto chvíli přijímána jednohlasně, tak nevím, asi, že ta vůle ze strany členských států existuje. Ale možná, že se tady zaměřím na některé věci. Například například ten mechanismus Atena. Já si myslím, že tady prostě je naprosto nezbytná urgentní reforma. Já nevím, nevím, eh, na čem se dohodne rada v červnu, ale eh, ta skutečnost je přece jasná. Spousta členských států kvůli tomu se nemůže účastnit. A kromě toho to také nutí dělat další eh, státy věci, které, na které už prostě nemají kapacity. Já se samozřejmě snažím také přispět k této reformě a pracuji v rámci jiných platform na návrhu reformy, ale myslím si, že do summitu je třeba zajistit opravdu reformu toho mechanismu. Dále, co se týče vaší vlastní zodpovědnosti tak chci se, se zeptat, jak pracujete v podstatě na provázanosti mezi civilními a ozbrojenými eh, silami. Já bych rád věděl, jak si tedy vedeme a jak se ta situace bude vyvíjet v budoucnosti. Co se týče ochrany našich sil, vy jste zmiňoval samozřejmě Libii, samozřejmě, že jste zmínil i spoustu jiných eh, aspektů. Samozřejmě, že v tuto chvíli jsme také zaznamenali, že dochází k budování různých eh, nových struktur v Libii. Nicméně já v tuto chvíli nevím, eh, jak rychle a kdy se nám podaří dosáhnout něco proveditelného či dosažitelného, hmatatelného s těmito aktéry. Ale možná, že bychom se mohli zamyslet nad eh, novými způsoby eh, ochrany našich sil, našich základen, našich výcvikových míst, protože samozřejmě dochází k rotacím, ale rozhodně je to něco, co bychom, nad čím bychom se měli zamyslet. Samozřejmě, že bych, já sem, že bych se mohla zeptat na spoustu dalších věcí, ale skončím a e, dám e, slovo dalším paní Gomez. Thank you for your... Děkuji vám za e, vaše expoze a za to, že jste poměrně hezky, abych tak řekla, kritizoval naše členské státy. Oni si to zaslouží. Já si myslím, že bychom si to měli říct na pravou míru. Eh, Oni ty státy předstírají, že mají společnou bezpečnostní a obranou politiku, ale ve finále nic, co by tomu odpovídalo, nemají. Ale přesto máme dobré zkušenosti, jako Atalanta, jak jste říkal, máme případy, kdy naše snaha vedla ke změně situace. Atalanta v Somálsku a mnoho dalších jiných, ať už civilních nebo vojenských. Ale v tuto chvíli je skutečně frustrující, že naše členské státy nejsou schopné řešit naši vnitřní krizi a jsou tím víc nebo tím méně schopné řešit výzvy v oblasti zahraničně obrané politiky. Takže skutečně občanům jenom něco namlouvají. A upřímně řečeno, nelze si namlouvat nic lépe, než podíváme-li se na středozemní moře. A tady vidíme, že skutečně nemáme ani takto blízko u našich hranic funkční zahraniční obranou politiku. Protože zatím jsme neustále konfrontováni tím, že každé jaro lidé ve středozemním moři umírají, tím víc, čím horší jsou konflikty u nich doma. A bohužel Evropská unie nedělá nic a za to nese plnou odpovědnost. Je to případ Syrie, tam to tedy není jenom EU, to je selhání i Rady bezpečnosti, je to nedostatek globální regulace, ale zcela jasně je to případ Libie. To je země, kterou já znám velmi dobře, možná lépe než kdokoliv jiný zde v parlamentu, protože posledních pět let tam pravidelně jezdím. Vím, že to je významným způsobem vina Evropské unie. Ne tedy to, že některé členské státy intervenovaly v Libii a zbavili se Kadáfího, který chtěl všechny zmasakrovat, ale spíš jde o neaktivitu EU po tom, co Kadáfí byl pryč. Vy jste říkal, že je sporné téma eh, otázka, tedy, tedy otázka eh, Libie a zahraniční obrané politiky, ale teď je to zkrátka útočiště teroristů. Já jsem to psala do spousty zpráv, nikoho to nezajímalo. Skutečně mě občas mrzelo, že jsem neměla v kapse po ruce eh, granát, já bych ho někomu šoupla do kafe, třeba by se probrali. Ale teď už je to opravdu velký problém. Je to útočiště líheň teroristů blízko našemu pobřeží, blízko našim břehům a je to skutečně velké zklamání. Byla doba, kdy se jasně žádala eh, mise CSDP. Přišel za námi libýský premiér, šel do NATO, prosil nás, abychom tam někoho poslali. Tehdy problémy nebyly, no ale teď je to, teď je to e, skutečně velký nepořádek. A bez ohledu na to, eh, kdo co dělá, se nic moc nezlepšuje. Je konečně potřeba vytvořit eh, společnou obraně bezpečnostní misi pro oblast Středomoří Nechci bojové skupiny nebo, nebo něco takového. Konec konců bojové skupiny se v podstatě nikdy nenasadily. Ale potřebujeme takovou to nějakou misi na moři a ve vzduchu, která už by tam teď mohla fungovat. To, že se někde převrátí loď, jako včera s tisíci lidmi na palubě, přece není možné. Byla tam poslána portugalská obchodní loď, aby ty migranty zachránila. No a oni, jak se snažili dostat na tu záchranou loď, v podstatě pojistili, že se ta jejich loďka skutečně převrátila. Vždyť to přece není možné. Máme mobilizovat své nám, svá námořnictva, zajišťovat záchranné operace, kapacitu na to máme. Byl by to konec konců způsob, jak se připravit na něco většího, co třeba budeme potřebovat v Líbii v rámci nějakého budoucího usnesení Rady bezpečnosti OSN. Chtěla bych pouze říct, že to, o čem jste mluvil, o těch penězích a málo prostředků, málo peněz, málo ochoty e, poskytovat personál. Vy jste říkal solidarita, nedostatek solidarity, desetiprocentní solidarita, ano, ale ono je to ještě horší. Ono je to totiž tak, že některé naše konkrétní členské státy se chovají ještě hůř. Samozřejmě za to pokrytectví musíme kritizovat, ehm, ale je potřeba skutečně ukázat prstem na ty, kteří zabraňují EU a zabraňují jakékoliv aktivitě v obraně bezpečnostní politice ze strany EU. Jedna taková země je Británie která je do značné míry zodpovědná za ten nedostatek naší činnosti v Libii. Nejen Velká Británie, ale Velká Británie významně bojkotuje společně obrana bezpečnostní politiku a bojkotuje naši snahu v oblasti... Eh, paní předsedkyně, můžete prosím eh, zakončit svůj příspěvek? Víte, máme málo času. Děkuji. Eh, pan Marek Jurek. Děkuji vám. Dobře, eh, teď se tady hovořilo o Moldavsku. Eh, takže tento mandát má omezené trvání a je důležité, aby se něco tady opravdu zahájilo. Hovořili jste, hovořil jste o něčem velmi důležitém a to je, že potřeba s tímto dále pokračovat a že tyto současné aktivity bychom měli zintenzivnit. Pan Nard, hlásíte se? Ne? Paní Sebanios? Eh, då kan ni hålla lurarna på. Eh, jag fick svar på många av de frågor jag ställde redan. Men eh, já už jsem si samozřejmě vyslechla mnoho těch odpovědí, i když já samozřejmě také mám v hlavě spoustu otázek. Ale kromě té strategie exitu, tak samozřejmě tady eh, se musíme zamyslet ještě nad dalšími politikami, protože já, když slyším to, co vy navrhujete, exit strategy, tak vlastně hned myslím na něco dlouhodobého. Tady hovoříme o dlouhodobém přístupu. A je pravda, že tady v této oblasti jsme selhali v Libii. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o nějakém dlouhodobém závazku, tak pouze samozřejmě část tohoto závazku má co dočiní s vojenským eh, působením a poté přijde něco dalšího, to je jasné. To znamená, nejdříve potřebujete něco a poté potřebujete zase něco jiného. Proto abyste zajistili, že vlastně to celé z dlouhodobého hlediska bude fungovat, že celý ten řetězec prostě bude s těmi jednotlivými části navazovat. Já jsem možná něco přeslechla z toho, co jste říkal, ale byla bych ráda, kdybyste to možná ještě rozvedla. A co se týče Ukrajiny a Moldavska, tak já si myslím, že tady je třeba se podívat i na eh, prevenci a co Blízký východ, kde máme co dočinění s islámským státem. To znamená, jak se tady, jak přistoupíme k, otázka, přistoupíme k té otázce prevence, jakým způsobem se postavíme k, té, k tomu problému s uprchlíky, jak pomůžeme Jordánsku, Libanonu, aby se těm výzvám mohli postavit. Mr. Freund. Děkuji, pan Freund. Thank you, uh, Madam Chair. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Díky i vám, paní Klody. Eh, chtěl bych pouze zareagovat tady na eh, paní eh, sousedku Gomeš, která hovořila o tom granátu, který chtěla dát komu si do kafe. Ono, její komentáře jsou vždy tak výbušné, že ten granát by byl v podstatě až zbytečný. Možná, nevím, kdokoliv jiný, ale ty ne, ano, ty ne. Já bych se přidržel Líbie. Toto byla země, která, kde byla diktatura, já nevím, 30 let nebo víc než 30 let. A pokud vím, tak předtím tam byl král, který taky nebyl úplně demokrat. Takže jsou to v podstatě alespoň dvě generace antidemokratické politiky v této zemi. Takže ta obava o tu pomalost toho procesu tvorby nového národa je pochopitelná, ale lze ji vysvětlit i tím jednoduchým faktem, že to zkrátka nikdo neznal. Nikdo tam nevěděl, co to je tvorba eh, demokratických institucí. A tím se dostávám k otázce, zda je pouze budeme pozorovat, jak se snaží o to, co my po nich chceme, tedy vytvoření demokratické vlády, anebo zda existuje jakýkoliv způsob, jak bychom jim mohli e, pomoct, ne tedy vojáky v terénu, ale tím, že bychom tam poslali lidi, kteří vědí, jak tyto procesy fungují. A to, alespoň podle mě, e, nám tady chybí. Já nevím, předpokládám, že vy to asi víte lépe, co se tam přesně děje, ale myslím si, že třeba toto by mohlo být něco, co by ten proces urychlilo. Děkuji. To je přesně to, co bylo potřeba a co jsme neudělali, říká paní Gomez. Děkuji, říká paní předsedkyně. Eh, já se vás, pane řediteli, zeptám na Gruzii a na plány, na misi v návaznosti na možné další ruské kroky, co se týká Jižní Osetie a Chci se vás zeptat na případné dopady takových dalších kroků. A eh, chtěla bych také potvrdit to, co říkal Žil Parňo eh, v té předchozí části eh, naší schůze, co se týká vnímání, té, vnímání mise EU ve Středoafrické republice a co se týká určitých výhrad k OSN. My si uvědomujeme, jak excelentně proběhla ta předávka Eh, do rukou OSN. Nicméně stejně si myslím, že ty intervence ze strany eh, žandarmerií byly skutečně na skvělé úrovni a to celkové vnímání nejenom mezi obyvatelstvem, ale i ve vládních strukturách, nebo řekněme v elitních sférách eh, státu, i tam bylo jasně vidět, že se obávají, že uzavření, ukončení té mise znamená, že eh, o tamtud odejdeme. Takže i to je to sdělení. Potřebujeme přemýšlet o celém tom průběhu našeho angažmá a musíme přesvědčit tu danou zemi o dlouhodobosti našeho závazku. To je na jedné straně, ale na druhé straně je potřeba také vyváženě zacházet s očekáváním lidí přímo v terénu. Protože je jasné, že i tato komponenta se v těch rozhovorech objevila. Takže, pane řediteli, máte slovo. Eh, děkuji. Díky o vytrvalý zájem, skutečně si ho vážím. rozhodnutí jsou konsenzuální, takže když se někam vyšle mise, souhlasí s ní členské státy všechny. Ale financování to je něco jiného. V podstatě kdokoliv na tom participuje, platí těm ostatním. A to je velké dilema. Na jednu stranu, řekl bych, je to způsob, jak měřit solidaritu, a přispívat by skutečně měli všichni. Je to společné rozhodnutí. 28. jako skupina se rozhodne vyslat vojáky do nějaké konkrétní lokality a tím pádem by to mělo být financováno společně. Ale na druhou stranu, v momentě, kdyby toto pravidlo bylo zavedeno, tak vzniká otázka, zda by bylo tak snadné nalezení konsenzu. Pokud někdo nepřispívá a nechá, aby někam jeli ostatní, tak eh, se mu snáze přidává k tomu koncenzu o tom, že někoho vyšleme, ale v momentě, kdy ten koncenzus sebou nese finanční a jiné závazky, tak to možná může mít um, negativní efekt na ochotu každého člena té 28 nějakou takovouto operaci podpořit. Takže to je jistě dilema, které zde je. Jaké by mohlo být správné řešení, které na jednu stranu bude podporovat tu jednotu, tu solidaritu 28, což je naprosto zásadní, a pomůže sdílet eh, ty závazky, tedy že to, že to všechno neponese na bedrech jenom jeden stát, protože dnes, eh, když se podíváte například na nasazení bojových skupin, ke kterému tady nikdy nedošlo, ale to je také velice důležitý bod. Takže národní zájmy vyslat někam vojáky mohou být velmi odlišné od eh, národních zájmů některého státu, který třeba je vedoucí stát té pohotovostní bojové skupiny. Viděli jsme to například v případu eh, Středoafrické republiky. To je 120% schoda s, tou, s tím scénářem eh, využití bojových skupin. Nicméně ta bojová skupina nemohla být nasazena. A často pak eh, se v tisku zmiňuje třeba zmiňuje Řecko, které bylo v pohotovosti v první polovině roku 2014, které říkalo, že na podporu té operace tam nebyly žádné řádně definované řecké zájmy. E, nesmíme zapomínat, že s tou myšlenkou se přišlo o několik měsíců předtím, když byla v pohotovosti jiná země, to byla tedy Velká Británie. Takže upřímně, ono to nezáleží na velikosti té dané země. I když nebudeme mít žádné viditelné zájmy aby tedy některá země vyslala své vojáky do Středoafrické republiky. Víte, Středoafrická republika asi není eh, nějaké žhavé bezpečnostní téma pro jakýkoliv členský stát v EU. Ale v okamžiku, kdy máme zde koncept solidarity, kdy já očekávám solidaritu od vás, pouze když vy jste solidární vůči mně, tak to je rozhodně něco, co by asi mohlo fungovat, eh, aby se tak řeklo, lépěji, No ale je to velké dilema, je to velká otázka do budoucna. Plánování vojensko-civilních operací dohromady. Eh, strategické plánování, tam už to děláme, CMPD. Eh, a eh, my tedy plánujeme tu civilní složku operací, ale ne to, jakým způsobem ta složka tam bude čina. Přeskum se chystá, myslím, za dva roky a uvidíme, co přinese. Struktury řízení krizí eh, se pravděpodobně budou streamlinovat, abychom dosáhli lepší efektivity a eh, budeme eliminovat duplicitu a tak dále a tak podobně. Zatím nevím přesně, co z toho všeho vyleze, ale eh, jistě mě to zasáhne. Takže mě to zajímá a doufám, že se co nejrychleji dozvím, co se bude dít, protože toto není ten druh procesů, které lidé rádi natahují. Nasazování bojových skupin a eh, ochrana našich sil. Eh, no, máme koncept bojové skupiny, ano. Neznamená to, že se použije celá bojová skupina, mohou se použít jenom některé prvky, například ISR, tedy průzkum, informační složky a rekognoskace. To jsou tedy některé složky, které lze využít, pokud nastanou správné podmínky a dojde eh, k tomu, že se eh, vyrýsuje nějaké konkrétnější angažma. Co se týká bojových skupin, my jsme slyšeli eh, veřejně eh, ze strany Švédska, tady toto je švédský půlrok pro bojové skupiny. Švédsko před volbami a po volbách potvrdilo, že je ochotné bojové skupiny nasazovat, pakliže vznikne situace, kde by bylo nasazení bojové skupiny zapotřebí. A to je přesně to, co bychom potřebovali slyšet i od ostatních. Když se naskytne příležitost pro nasazení bojové skupiny, tak alespoň snad pro boha jednou by bylo fajn, aby skutečně nějaká bojová skupina také byla nasazena. Samozřejmě, v mezidobí eh, kolegové z vojenské oblasti ten koncept dále vylepšují, takže eh, on je to koncept stále univerzálnější. Paradoxně tedy to může být koncept víc a víc frustrující, protože eh, to bude znamenat širší spektrum možností, kdy lze bojovou skupinu nasadit. Pokud tedy budou, pokud tedy budou nasazeny, pokud nasazeny nebudou, no tak to bude asi ještě víc frustrující. Teď Libie a námořní operace. Tady je ve hře ještě mnoho věcí. Máme mnoho možností a zvažují se různé varianty dalšího plánování. Zda je námořní operace tím nejlepším způsobem, jak řešit otázku masivního přílivu eh, přistěhovalců a eh, jak čelit tomu, že se jich spousta cestou utopí, nevím. Nejsem si, nejsem si jist. Eh, v první řadě, myslím, je potřeba zaútočit na ty překupníky, na ty převaděče, protože to je velký problém. A víme, že 80% eh, veškerých uprchlíků, kteří se snaží odejít z Libie a přijet do Itálie nebo Španělska nebo někam do Evropy, přecházejí přes eh, Agades. Eh, dámy a pánové, prosím, bez debaty, ano, máme, máme, málo, máme málo času a rádi bychom eh, si vyslechli všechny ty odpovědi. Takže toto je téma, které si vyžaduje hodně koordinace. Máme mnoho hráčů Interpol, Frontex a celou řadu dalších, kteří tam jsou. Ale je potřeba jednat společně a najít společné řešení. Ten problém sám od sebe nezmizí, aniž bychom my s ním cokoliv udělali. To je, myslím, poměrně jasné. Tak a co se týče Moldavska a Ukrajiny a těch misí, které působily v těchto oblastech, tak ty byly opravdu velmi úspěšné. Já si myslím, že co se týče řízení a ochrany hranic, tak to bude otázka, která bude nabývat na důležitosti do budoucna. A ne pouze v těchto částech hranice, ale ve všech částech hranice. Samozřejmě, že tady stále e- existuje určitý problém a to je ten nejasný status e, současného Donbasu, což je samozřejmě problematické. A půjde tedy tady o oblast, do které, na které by měla začít působit právě mise EU. Jak jistě víte, tak do konce roku by měla být hotová ústava a zároveň by měly být ustanoveny hranice. V tuto chvíli samozřejmě už je to víceméně jasné, ale v tuto chvíli tam samozřejmě ještě nemůžeme nikoho vysílat, aby pomohli při ochraně hranic. Ale je třeba pomoci ukrajinským úřadům, aby vyškolili, vycvičili své eh, pohraniční síly a tak dále. To znamená, že tady může docházet k výcviku, eh, ke školení. Je tady opravdu velmi mnoho oblastí, ve kterých můžeme být aktivní. Dále je třeba se rozšířit také do regionu, protože tady v tuto chvíli hovoříme pouze o té strategické úrovni. To znamená, že všechny, všechny ty poradenské aktivity v tuto chvíli se odehrávají pouze na té strategické úrovni v hlavním městě v Kijevě. Ale naši ukrajinští kolegové chtějí, aby se to všechno také odráželo na místní úrovni, protože v tuto chvíli si musíme získat důvěru a srdce eh, ukrajinských občanů. Eh, protože pokud se nám to nepodaří, tak to bude rozhodně velký problém. To znamená, že tady to pole působnosti máme. To znamená, že na jedné straně můžeme tady odporovat ty hlavní mezinárodní aktéry, kteří jsou také zodpovědní za provádění eh, Minské dohody, ale je tady opravdu spousta oblastí, ve kterých můžeme, můžeme být aktivní. To znamená podporovat pohraniční e, složky, policii a, a tak dále. Dále, co se týče e, strategie exitu a to, a přechodu. Takže o co nám tady jde? Jde nám o to vysvětlit vlastně, že ve chvíli, kdy budeme mít v podstatě takové jaksi dvě skupiny nástrojů. Na jedné straně máme naší společnou bezpečnostní obranou politiku. To znamená, že tady chceme vyslat následující signál. Chceme v podstatě vyslat ten signál, který jasně poukáže na to, že tady máme dva, dvě různé skupiny nástrojů, které eh, se navzájem které navzájem lze propojovat. To znamená, že můžete využít vojenskou operaci stejně jako pomoci eh, v té oblasti civilní, to znamená eh, pomoci eh, policijním složkám, jiným složkám státu. To znamená, že to je v tom, čem spočívá ta síla. A ve chvíli samozřejmě, kdy budeme mít možnost předat kontrolu a řízení místním eh, úřadům, tak eh, ji předáme, protože nám nejde o to tam získat nějaký dlouhodobý vliv. Nám jde o to zajistit, aby místní lidé měli dostatečné kapacity na to, aby mohli řídit svůj vlastní stát. Eh, pane řediteli, velmi rádi bychom chtěli, aby se také zareagoval na otázku pana Freuda a samozřejmě můžeme uh, můžeme v tuto chvíli eh, se vzdát té otázky, kterou jsem nastínila já, ale eh, máme velmi málo času, protože nás ještě čeká setkání eh, se zástupci právních služeb. Ano, takže Libie a jak pomoci Libii. Ehm, v nedávno vlastně ta poslední zkušenost v rámci EU Ben eh, nám dává jasné indikace o tom, v podstatě, co můžeme dělat. Ale například, co můžeme vyvodit z této operace nebo z této zkušenosti? Pokud poskytuje poskytujete pouze výcvik, tak to nestačí. Musíte vzbudit u nich zájem, musíte poskytnout také eh, vybavení, výzbroj, musíte opravdu vzbudit u nich eh, zájem. Ono to možná z politického hlediska není úplně korektní, ale je to tak v podstatě, to je život, eh, protože samozřejmě nejde o to, abyste se tam prostě objevili a najednou začali jim říkat, co a jak mají dělat to nestačí samozřejmě, musíte, musíte u těch lidí vzbudit zájem o to, čeho chcete dosáhnout. To znamená, že to je jedna z dalších kapacit, která musí být dále eh, rozvíjena. To znamená, že nejde pouze o tu vojenskou výzbroj. Děkuji, děkuji, pane řediteli. Opravdu eh, ten náš společný čas byl velmi dlouhý a já děkuji za vaše příspěvky a za odpovědi na naše otázky. A v tuto chvíli nás čeká zasedání in camera, to znamená, že pouze členové a političtí poradci politických sub skupin a také zástupci sekretariátu mohou zůstat. Všichni ostatní všechny ostatní poprosíme, aby opustili místnost a budeme okamžitě pokračovat v našem jednání. Děkuji, pane řediteli. <laughs> Please leave your oh, oh, oh, oh, yeah. yeah,